Dobrý den, dámy a pánové, budeme pokračovat bodem programu číslo 7. Jde o zprávy eh, jednotlivých eh, zástupců EU eh, Máme také k dispozici eh, dopis eh, komisařů Hane a Mimici, eh, který dorazil pozdě. Je mi líto, za to se omlouvám. Rozešleme to ještě dále všem. Já jsem to zatím nestihla a za to se výslovně omlouvám celému výboru. Tváří v tvář mnohosti dokumentu se mi to nepodařilo. Já sama jsem to vzala na vědomí a včera jsem zjistila, že jsem jedinou držitelkou tohoto mailu. Ani nikdo jiný. Takže já srdečně zdravím mezi eh, námi obě generální ředitelství a chtěla bych vám hned dát možnost představit oba dokumenty. Kdo z vás začne? Devko, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu mluvit francouzsky. Děkuji za to, že jste uspořádala tuto schůzku. Vy už jste si s panem generálním ředitelem DEVKO vyměnili informace ohledně rezerv, které byly pro rok 2016 eh, na DG DEVKO. Také s panem Mimicou jste hovořili v procesu udělování absolutoria za rok 2016. Eh, toto je vždy užitečné, abychom si pohovořili o výkonnosti při řízení finančních prostředků chci připomenout to, čemu říkáme EAMR, tedy anglicky External Assistant Management Reports a EAMR. To bylo tedy vytvořeno podle článku 67.3 finančního nařízení, který žádá šéfy delegací, aby vydali prohlášení, ve kterém uvedou, že eh, řízení prostředků bylo v souladu s pravidly a že prostředky byly využity pro uplatňování cílu rozvojové spolupráce. Ovšem jde to až nad rámec tohoto jednoduchého prohlášení. My jsme chtěli vytvořit skutečný nástroj na kontrolu řízení a zprávy, který nám umožní monitoring v reálném čase teď, protože máme informatický systém a je to trochu ten zázrak informatiky, protože můžeme každý den vidět, jak se vyvíjejí KPIs. Takže tento systém využíváme na centrální úrovni, ale také na všech úrovních eh, administrativy. Kromě KPIs EAMR obsahuje ještě další prvky, které nám umožňují vyhodnotit eh, naši práci, naši spolupráci, ty body, které jsou tím pokryty. To je politický dialog s partnerskými zeměmi, výsledky, kterých bylo dosaženo při uplatňování naší zahraniční pomoci, rizika, které identifikovala delegace a jaká opatření chce přijmout, aby tato rizika omezila, jaká opatření jsou přijata na zviditelňování našich programů, jak je zajišťována efektivita pomoci všechny ty prvky, které tvoří dobré uplatňování té pomoci, spolupráce s lidmi na místě a tak dále. Také hodnocení standardů interní kontroly a efektivita kontrolních a auditních systémů, které byly vytvořeny v rámci delegace. Také možnost vyjadřit se k řízení lidských zdrojů. A konečně je tam schrnutí klíčových indikátorů výkonnosti KPIs a také prohlášení o věrohodnosti šéfa delegace. Takto tedy dáváme své instrukce pro sepsání těchto zpráv v prosinci, potom na konci ledna šefové delegací vydají tuto zprávu. V únoru ředitelé DEVKO vypracují svou zprávu, která vychází z informací, které mají na centrální úrovni a od šéfu delegací a v březnu šéf DEVKO podepíše své prohlášení o věrohodnosti a vypracuje zprávu pro kolegium. Všechny tyto informace potom předáme ostatním institucím, parlamentu, radě, účetnímu dvoru v červnu 2017 kolegium schválí výroční zprávu komise a my všechny tyto informace velmi podrobné dáme parlamentu, buď tedy v květnu v Excelové podobě, a potom v listopadu na základě analýzy výsledku za rok 2016. Jak jsem říkal, máme dva cíle pro tyto zprávy šéfu delegací. Nejdříve tedy je toto prohlášení o věrohodnosti a potom je také důležité, aby tyto zprávy obsahovaly všechny informace, které umožní šéfům delegací podepsat toto prohlášení se znalostí věci. Protože se říká, že informace, která je obsažená v této zprávě, je reálná a spolehlivá, pravdivá a spolehlivá, že všechny prostředky, které jsou k dispozici, ať už finanční nebo lidské, byly využity k tomu, aby byly splněny stanovené cíle podle principu správného finančního řízení a uzavírá, že kontrolní postupy, nebo tedy postupy interní kontroly v delegaci, zajišťují zákonný a správný charakter transakcí, které delegace provádí. Pokud jde o tu část kontroly řízení, tak my jsme vytvořili nebo zavedli jsme monitoring, neustálý, trvalý monitoring klíčových indikátorů výkonnosti na všech úrovních, na úrovni delegací, na úrovni ředitelství, na úrovni generálního ředitelství. Kromě tohoto neustálého monitoringu máme alespoň tedy čtvrtletní zprávy, o kterých se diskutuje v rámci řídící rady DEVKO, řídícího výboru DEVKO a na základě toho přijímáme kroky, pokud jde o jednotlivé delegace nebo specifické indikátory, abychom do konce roku mohli situaci napravit, pokud tam zjistíme nějaký závažný odklon od stanovených cílů. Transparentnost. Indikátory jsou prezentovány ve výroční zprávě o činnosti DG DEVCO a DG NIR EAMR jsou předány Evropskému parlamentu. A tady možná takový, taková poznámka. Po výměně informací s komisařem Mimicou v rámci udělování absolutoria jsme znovu přeskoumali podmínky pro předávání těchto dokumentů Evropského parlamentu a zjistili jsme, že možná příliš restriktivně si vykládáme důvěrný charakter těchto dokumentů. My bychom neměli odhalovat informace, které by mohly být důvěrné a mohly by poškodit naše vztahy se třetími zeměmi. Ovšem 90 těch informací obsažených v EAMR mohou být veřejné. Mohly by to být veřejné informace. Tak jsme se rozhodli že budeme všechny EAMR zveřejňovat, zveřejníme je tedy v roce 2018, budou to EAMR za rok 2017, možná je trošičku ještě vyčistíme, pokud tam budou nějaké důvěrné prvky a předáme je takto celkově parlamentu a vy je potom budete moci používat bez jakéhokoliv omezení. A samozřejmě jsme vám neustále k dispozici, abychom vám poskytli podrobné analýzy na požádání. Globální výsledky na rok, za rok 2017 eh, tedy ukazují, že výsledky jsou dobré, protože ze 108 delegací, které musí vyhodnocovat tyto zprávy, tak 101 splnilo cíle z více než 60 KPIs. Takže pouze sedm delegací v roce 2016 nedosáhlo ani 60 tedy. A teď předám slovo svému kolegovi, který vám představí podrobné výsledky za DG NIR. Děkuji, děkuji paní předsedkyně, děkuji také výboru za příležitost představit výsledky DG NIR za rok 2016. Toto je pouze podruhé, co DG NIR předává zprávu o KPIs. Poprvé to bylo za rok 2015. To byla tehdy pro nás novinka samozřejmě. Eh, naše generální ředitelství bylo vytvořeno teprve na roku 2015, eh, když se vlastně sloučilo jedno eh, ředitelství z DEVKO a staré DG pro rozšíření. My jsme se tedy Podávali jsme zprávu o 18 KPIs. Cílem je, abychom je tedy abychom podali zprávu o všech 24 a to jsme udělali pro rok 2016. Byla to pro nás nová zkušenost, je to pořád ještě postupující práce. Myslíme, že se ty věci ještě v roce 2017 zlepší, až budeme tedy příští rok podávat zprávu za rok 2017. Když se podíváme na to, čeho bylo dosaženo, tak globálně si myslíme, že výsledky jsou pozitivní, Nechceme být schovývaví, ale prostě musíme říci, že bylo dosaženo zlepšení. U 20 z 24 KPIs, když se podíváme na agregované výsledky za rok 2016, tak jsme dosáhli cílů na úrovni generálního ředitelství a to představuje celkovou úspěšnost 83 Celková výkonnost v roce 2016 může být srovnána s tím, co jsme udělali v roce 2015, kdy jsme podávali zprávu o 18 KPIs a tam jsme dosáhli benchmarky u 12 KPIs. A to byla tedy úspěšnost, úspěšnost 67%. Když se teď podíváme na to, jaké delegace dosáhly či nedosáhly toho benchmarku 60 svých KPIs, tak zde také vidíme povzbudivý trend. Máme rostoucí počet delegací, které splňují cíle pro většinu KPIs v roce 2016. Takže na konce 2016 jsme měřili KPIs u 22 delegací a pouze jedna delegace nesplnila ten benchmark 60 KPIs. A tato delegace možná nepřekvapivě je Sýrie. Když se potom podíváme na různé kategorie KPIs, tak vidíme, že v těch třích, třech kategoriích KPIs jsme dosáhli zlepšení. Nejdříve se podíváme na dobré finanční řízení a efektivní používání zdrojů. Tam KPI 1, tam jsme viděli zlepšení, takže ty původní platební prognózy, pokud jde o jejich správnost, byly v roce 2016 95%, zatímco v roce 2015 91%. Pokud se podíváme také na staré předfinancování KPI 7, tak to jsme omezili o 33%, 679 milionů. V lednu 2016 to byly 2 miliardy a na konci prosince 1,4 miliardy. KPI 9 se také snížil z 663 na 300 něco. Pokud se podíváme na Project Traffic Lights, tak to byly ty dvě KPIs, které jsme v roce 2015 nereportovali, takže to pro nás bylo něco nového. Pro rok 2016, pokud se podíváme na ty indikátory 5 a 6, tak ty samozřejmě se dívají dopředu, jedná se o vyhodnocení pravděpodobnosti, že budou plně využity zdroje a že na konci projektu bude dosaženo očekávaných výsledků. Pokud se podíváme na to, čeho jsme tady dosáhli, tak vidíme, že celková Celkový počet problematických projektů tvoří 36 celkové hodnoty projektu. Z celkového počtu 2149 projektů 576 projektů, což je 27 byly označeny za problematické. A tady chci pouze udělat takovou malou odbočku, protože samozřejmě ten benchmark se týká těch eh, projektů, které jsou označeny tím červeným semaforem, nejen tedy problematických. Takže to jsou tedy červené a oranžové projekty. Pokud se podíváme na, bonč, na ten benchmark, tak eh, dosahujeme tedy toho cíle pro oba dva indikátory, jak pětku, tak šestku. Já bych řekl, že jsme to analyzovali a zjistili jsme, že v řadě případů, když se díváme na problematické projekty, tak eh, předpoklad v té logice byl někdy příliš optimistický. Takže musíme zvýšit eh, realistická očekávání, musíme s větším realismem přistupovat k, eh, tím, k tomu, co můžeme vlastně očekávat, čeho můžeme dosáhnout našimi projekty. Především eh, ve válečných oblastech jsou ty situace velmi obtížné a když to správně vyhodnotíme, tak přijmeme nápravnou akci a pokud je to nutno, tak změníme ten plán projektu. Uvidíme na konci tohoto roku, jak se ta situace vyvinula a určitě vás budeme informovat o tom, co se stalo s těmi problematickými projekty v naší výroční zprávě o činnosti za rok 2017. Pokud se podíváme na efektivitu kontrolních systémů, tak tam vidíme, že také bylo dosaženo zvýšení efektivity. Pokud se podíváme na KPIs 12 až 20, tak v roce 2016 například eh, výše nesprávných nebo neoprávněných pladeb, kterým bylo zabrájeno, zabráněno předem, bylo 4,64 129 milionů z té celkové požadované částky a to je zlepšení v tom smyslu, že jsme odhalili více nespůsobilých eh, výdajů ještě tedy předtím, než byly provedeny než tedy tomu bylo v roce 2015, to bylo 3,88%. A pokud se podíváme na poslední soubor klíčových indikátorů výkonnosti, pokud jde o plnění ročních auditních plánů, to jsou KPIs 21 až 24, tak tam vidíme, že máme tři zelené KPIs v roce 2016 a v roce 2015 to byl pouze jediný zelený klíčový indikátor výkonnosti. A teď bych se zaměřil na jednu velmi důležitou otázku, a sice co děláme se všemi těmito informacemi, které dostáváme o KPIs a jaká je pozice v rámci generálního ředitelství, v rámci delegací. Já jsem říkal, že už to vlastně děláme eh, dva roky. Nejdříve jsme měli 18 KPIs, teď 24. Eh, musím říci, že na našem generálním ředitelství bereme KPIs velmi vážně, učíme se, neustále pracujeme abychom zvyšovali povědomí o důležitosti KPIs a abychom se ujistili, že jsou dobře chápány. Máme roční, tedy, pardon, měsíční finanční zprávy, které odrážejí veškeré informace, které máme v dashboards. Takže to jsou ty uh, KPIs, eh, které jsou dynamické v průběhu roku, tak ty jsou eh, vždycky popisovány v těch měsíčních zprávách, na nich se potom diskutuje, nebo o nich se diskutuje pravidelně na zasedání vedení našeho generálního ředitelství. Když se potom na to díváme v únoru, tak v únoru máme podrobnou analýzu, máme také schůzky, já a generální ředitel – s ředitelem, který je zodpovědný za odpovídající zeměpisnou oblast a tam diskutujeme o problematických oblastech. Dohodneme se na nápravných akcích a ty potom oznámíme delegacím, především eh, tedy je upozorňujeme na ty body, na které se musí zaměřit. Máme pravidelné diskuze o výsledcích KPIs eh, s šéfy těch finančních jednotek, které sídlí v Bruselu, a tedy smluvních jednotek, společně také s delegacemi a také s šéfy operačních sekcí v delegacích. Já jsem minulý měsíc vedl takovouto diskuzi, kdy jsme měli všechny šéfy operačních sekcí a smluvních a finančních sekcí. Týkalo se to bývalé Jugoslávské republiky Makedonie já jsem tam prošel všechny KPIs a říkali jsme si, co je třeba udělat do konce roku, abychom dosáhli lepších výsledků. Jak jsem říkal, na úrovni vyššího managementu vedeme pravidelné diskuze, ale také výstupem těchto pravidelných diskuzí jsou pravidelná sdělení a dopisy, které rozesíláme delegacím. A například eh, teď se zaměřujeme na to, abychom do konce roku dobře implementovali zrevidovaný rozpočtový plán a dostali jsme také hodně komentářů od delegací. <clears throat> Takže tak to vypadá, pokud jde o výsledky KPIs eh, za DG NIR a teď vrátím zase slovo svému kolegovi Lukovi, aby pohovořil o DG DEVCO. Ano, já to také zhrnu, zhrnu situaci KPIs eh, v DEVCO. Od zavedení KPIs dosahujeme neustálého zlepšení, což je běžné, normální, protože KPIs umožňují delegacím, aby se zaměřili na určité problémy. Letos jsme měli velmi dobrý příklad, pokud o platební lhuty. My jsme měli pocit, že dochází ke zhoršování platební lhuty kvůli různým příčinám v roce 2016 a to, že jsme zavedli mnohem přísnější cíle pokud jde o platební lhuty, kdy máme tedy KPI, který měří dodržování smluvních lhut, a pak máme další KPI, který zase eh, měří eh, lhutu pro zaregistrování faktur. Takže tam se nám podařilo díky tomu eh, mnohem zlepšit výsledky DEVKO. KPI tedy umožňují aby se delegace zaměřily na identifikované problémy, na konkrétní problémy a zlepšovaly výsledky. U těch tří kategorií KPI se dosahujeme průběžně zlepšování, pokud jde o dobré využívání zdrojů, dobré finanční řízení, tak došlo ke snížení toho starého předfinancování. Téměř o polovinu jsme ho snížili a to je opravdu nezanedbatelné snížení na polovinu za čtyři roky, protože je to neustálá bitva. To znamená, vypadá to tak, že ta vana se neustále naplňujeme a my se ji snažíme vypustit. Musíme ji vypouštět rychleji, než se napouští. Takže musíme se vyhnout těm chybám z minulosti a nesmíme kumulovat to staré předfinancování. Za druhé, snížení počtu starých smluv v našem portfoliu, to znamená smlouvy, které jsou pořád ještě otevřeny, i když aktivity už byly tedy ukončeny. Tady vidíme snížení od, z 19% na 15% za tři roky a přijali jsme doplňující opatření letos, která nám umožní opravdu značně snížit počet eh, vypršených smluv v našem portfoliu. Pokud jde o systémy vnitřní kontroly, tak tady měříme také účinnost kontrol ex ante. Kontroly ex ante umožnily například v roce 2017 získat zpět 132 milionů eur nebo zabránit tomu, aby nebyly tedy vyplaceny tyto neoprávněné platby ve výši 132 milionů, což je 2,46 žádostí o platby. Náš cíl byly 2 a v roce 2014 jsme tedy předem zabránili vyplacení asi 1,98 tedy procent. Také jsme dosáhli zlepšení v plnění ročních auditních plánů. Máme čtyři zelené KPIs v porovnání se dvěma v roce 2014 a dodržujeme ty auditní plány velmi dobře. Pokud o výsledky delegací. Měli jsme nejdříve tedy 22 delegací, promiňte, eh, z 86 jsme měli 22, které neplnili ty cíle 60 KPIs. Dosáhli jsme podstatného snížení, protože úzce monitorujeme tyto delegace, máme specifické akční plány, které vydávají geografická ředitelství a začínají se tedy uplatňovat v těchto problematických delegacích. Máme delegace, kde je zjevné, že řízení je komplikováno politickým či bezpečnostním kontextem. Pak máme jiné delegace, kde opravdu se dá těžko vysvětlit, proč ty KPIs jsou téměř všechny červené. Ale hledáme příčiny a snažíme se je tedy napravit. Pokud jde o ten semafor, to znamená, že kvalifikujeme ty projekty v našem portfoliu, buď tedy jako zelené, pokud se jim dobře daří, můžou být tedy žluté nebo tedy oranžové, pokud se jim daří více méně, no a červené, pokud jsou to problematické projekty. To je také velmi silný a užitečný nástroj a my děkujeme Evropskému parlamentu za to, že nás povzbudil k tomu, abychom posílili naši analýzu v této oblasti. <clears throat> Poprvé v roce 2016 eh, jsme vytvořili typologii důvodů pro spoždění v projektech, anebo proto, že jsme tedy měli za to, že ty projekty nedosáhnou svého cíle. Požádali jsme delegace, aby předložili nápravná opatření, které chtějí provést, aby situaci tedy skorigovali. A bylo to velmi užitečné udělat takovou typologii, protože nám to umožnilo zjistit, jak říkal Mark, jaká je tedy ta logika zásahu a že to právě byla jedna z příčin slabosti těch projektů. Takže je třeba posílit opatření přijaté při identifikaci projektů, že je třeba lépe analyzovat rizika, být mnohem realističtější, pokud jde o cíle, kterých můžeme dosáhnout, abychom měli projekty, u kterých si tedy budeme jisti, že cíle, které, o kterých rozhodlo tedy kolegium, budou splněny. Máme u DEVKO asi 300 projektů, které jsou v této situaci, máme i další uh, projekty, kde máme složitý politický nebo bezpečnostní kontext, kde chybí schopnost řízení ze strany partnerů, ale tato typologie je zajímavá, abychom eh, tedy mohli splnit svůj cíl a sice snížit počet projektů, které jsou červené, i když je to poměrně malé. Vidíme, že je to zhruba 4% a máme benchmark 10%. A také ty oranžové projekty, to bychom také chtěli snížit. No a konečně, já jsem to říkal už na začátku, EAMR a KPI jsou velmi užitečné nástroje pro prohlášení o věrohodnosti, ale také pro nás, pokud jde o kontrolu řízení. Takže budeme i nadále investovat do těchto systémů. Teď už rok, rok a půl Máme dashboard, který je online a který nám umožňuje pravidelně sledovat KPIs. Máme pravidelné diskuze na vedení, které nám umožňují přijímat akční plány pro nápravu těch prvků řízení, které se odklánějí od cílů. A potom KPIs jsou teď už součástí naší kultury, kultury DEVCO a Nemáme tedy žádnou schůzku o výkonnosti, kde by se KPIs neanalyzovaly. Poslední bod. KPIs by se měly vyvíjet, protože pokud vytvoříme nějaký KPI, tak je to proto, abychom identifikovali problémy a mohli je vyřešit. Takže je to trochu jako ten semafor. Tam žádáme kolegy, aby byli více než objektivní, aby byli trošičku pesimističtí pokud jde o ten odhad těch projektů, aby se dobře identifikovaly projekty, které jsou rizikové, aby se na ně nezapomnělo. Takže KPIs už ze své povahy by neměly být příliš dobré, extrémně dobré, protože my musíme si vybrat ty prvky řízení, na kterých musíme pracovat a musíme si vytýčit ambiciozní cíle. Děkuji. Děkuji, to byl dneska zajímavý a zvláštní eh, den. Těší mě a je férové, že říkáte, že je to velmi užitečný nástroj a chci vám poděkovat za celou tu práci, kterou odvádíte z daty. Eh, té, co jsme o tuto práci požádali, já myslím, že je velmi fér, že říkáte, že jste za to vděční. Musím říct, cítím se dnes jako o Vánocích. Takže děkuji mnohokrát. Myslím, že máme společný cíl, sice zajistit účinnost prostředků ve vnější oblasti a také strukturu eh, řízení a zprávy. A k tomuto účelu jsou tyto zprávy tak důležité a také permanentní monitorování ze strany komise. Myslím, že eh, tyto zprávy si zaslouží, aby je komise brala vážně. DG Devko také a je zjevné, že DG NIR, která se také vydává na tuto cestu, dospěla tam, kde už Devko nyní eh, je. Myslím, že máme tím šanci ukázat i na veřejnosti, že se chceme zlepšit a že se zlepšujeme a že tyto prostředky eh, efektivně využíváme také v oblasti, která je pro naši politiku tak důležitá. Několik otázek dovedu si představit, že DG NIR se také metodicky a metodologicky přiblíží eh, DG DEVKu a DG DEVKO nám předkládá vždy konsolidovanou eh, listinu seznamu nebo projektu. Eh, doufám, že se tak stane i ze strany DG NIR a případně i dojde k určitému zjednodušení těch projektů. Takže děkuji za tento příslip a děkuji DG Židevku, že takto činí, že předkládá tyto seznamy projektů konsolidovaného charakteru. E, začala bych DG NIR. E, když se nyní podíváme jaké delegace tam jsou červené nebo oranžové, tak předem tady máme delegace, o kterých bychom to nečekali. A sice FIROM 79%, Ukrajina 73, Sýrie 69%, takže ještě méně než Firom, Arménie 71% a Libanon 60%. Takže to znamená, že více než 50 projektů se nachází v problematické fázi, řekněme to takto. A proto by bylo důležité, aby nám DG NIR ještě vyložila, jaký je plán. Pak mám ještě několik otázek k Albánii. Ze zprávy jsme vyčetli, že v Albánii polovina eh, eh, spolupracovníků, kteří se starají o smlouvy, audity a tak dále, se v roce 2017 vyměnila. A proto se chci již předem dotázat, jaké to bude mít následky pro Albánii. A myslím, že ze zprávy jasně vyplývá, že je zapotřebí také z pracovníků pro um, provoz v oblasti civilní nebo občanské společnosti a také předkladatele. E, v Srbsku e, existuje projekt, který představuje 18 e, portfolia, to je v červené barvě zaznačeno. Zatím nevidíme řešení, co se s tím stane a proto by bylo záhodno získat několik informací o tomto srbském velkoprojektu. V Turecku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 Turecko je vždy v našem radaru. Zdá se, v Turecku není žádný problém a slouží jako delegace pro nejlepší praxi. A proto se chci zeptat, zdali to chápu správně, anebo jaké zvláštní problémy máme v Turecku. Jak to, že to tak dobře eh, funguje navzdory všem politických rámcových podmínek, které by dávali tušit opak. Eh, na téma DEVKO bych chtěla říci, to je skvělá věc i údaje, jejich zpracování samozřejmě a vždy dělá dobrý dojem, když jsou údaje komunikovány, které nejsou tak skvělé. To spíše potvrzuje, potrhuje věrohodnost toho celku. Takže děkuji za to. Eh, financované projektu, projekty už v seznamu nelze identifikovat. A tady bychom se ještě bilaterálně na vás obrátili s několika přáními, abychom tu věc mohli lépe kontrolovat problémy, které DEVKO identifikovalo, je určitě více než 10 delegací, které mají více než 60 problematických projektů. V některých delegacích dokonce až 89 eh, eh, Jemen, Eritrea eh, anebo až 98%. Co děláte, abyste pomohli těmto zemím dospět k eh, lepším výsledkům? Takže téměř 100% problematických eh, projektů. Eh, jaký speciální fokus na to nebo důraz na to kladete? Dále rozpočtová podpora, to je také velmi zajímavá oblast. Z 10 z 15 projektů takže těch 15 největších zelených projektů jsou v rozpočtu, ale 6 z 15 červených jsou také jsou také projekty rozpočtové podpory a 8 z 15 projektů z těmi největšími problémy jsou také eh, projekty s rozpočtovou podporou. To znamená, co se tam stalo v té rozpočtové podpoře, že dochází k takovému relativnímu zhoršení. Ale my jsme vděční ostatně za to, že tuto eh, zhoršenou situaci uvádíte a popisujete. A jaké následky to bude mít, kdy, eh, když tyto země se tedy nezlepší. Dostane se to na nějakou černou listinu nebo bude to takto stále dál pokračovat. A pak KPI 21, 22, 23. Když těch, se podívám na těch 10 eh, delegací s nejvyšší, eh, poč, nejvyšším počtu, počtem auditů, pak Madagaskar je mezi deseti nejhoršími delegacemi a má také ještě velkou rezervu eh, nespracovaných auditů od roku 2014. Proč vlastně a co podnikáte, abyste tu situaci zlepšili? Kongo, Čad a eh, Středoafrická republika, ano, obtížné, komplikované země, ale patří také s výkonností výkonnosti mezi těmi nejhoršími, pokud je o audity. Má to nějaké důvody, jaké a můžete nám to trochu osvětlit? To jsou moje otázky. E, já bych navrhovala, aby začal kdokoliv z vás, jak si vy přejete, jak se rozhodnete. Paní předsedkyně, vy jste citovala řadu delegací, které se potýkají eh, s problémy v projektech. Já eh, nemohu eh, samozřejmě se vyjádřit do každé jednotlivé delegaci, protože nemám všechny tyto údaje k dispozici nyní, ale je jasné, že jsme vedli dialog s delegacemi a e, tlačili jsme e, na ně, aby skutečně přijali opravná opatření, e, nápravná opatření. Beru na vědomí to, co jste řekla v úvodu, kde, nebo jak si vedeme ve vztahu k DEFCO. Samozřejmě, že se přizpůsobujeme podle nejlepší možné praxe. Celá filozofie KPI byla vyvinuta DEFCOM a e, oni jsou samozřejmě e, pokročilejší v jejich implementacích a my e, se snažíme je dohnat. Nemohu vám zaručit, že se to stane okamžitě, ale to je určitě náš záměr. Ano, máte pravdu, v Turecku máme problémy a výzvy a mezi těmito výzvami je také implementace programů Máme tam tedy značné nedostatky, ale situace v Turecku se zásadně liší od většiny ostatních eh, zemích, protože v Turecku eh, pracujeme na základě implementace země, eh, která je příjemkyní, to znamená s pomocí tureckých orgánů a tudíž implementa, ona semaforová implementace není stejná jako jinde. Máme tedy výzvy, eh, jim čelíme a snažíme se je řešit tak, aby eh, turecké orgány zrychlily implementaci programu. Ale jak víte, kontext turecký je velmi problematický v této chvíli a je tam celá řada aspektů, které ovlivňují situaci a znesnadňují ji. Eh, samozřejmě nesmíme opomínat, že máme také facilitu pro uprchlíku, uprchlíky v Turecku. S jejíž implementací jsme začali teprve eh, v loňském roce a myslím, že to také ovlivní údaje za rok 2017 výmluvněji než v roce 2016. Pokud jde o změny eh, ve stavu personálu v Albánii, tyto změny personální mm, jsou něco, čemu čelíme v rámci delegací, musíme se s tím vyrovnat a musíme samozřejmě přijmout opatření na zmírnění, tak aby to neovlivnilo implementaci programů. Některé z nich jsou velmi důležité v Albánii a také tam eh, máme i důležitý eh, politický aspekt ve hře eh, z hlediska tedy eh, DG Enlargement. Proto se nedomníváme, že ty personální změny budou mít setrvalý dopad na situaci a na výsledky. Mm, mění se také vedoucí delegace a také jednotliví eh, zaměstnanci a, tudíž, a snažíme se zachovat tam kontinuitu. Pokud jde o projekt eh, v Srbsku, snad bych se k tomu mohl vyjádřit za chvíli. Napřed ještě jednou prostuduji poznámky. Uh, protože to je něco, co eh, neovládám z paměti a nyní bych předal slovo kolegovi. Ano, budeme čekat na srbské informace, protože to má dopad také na udělení absolutoria, zejména eh, v písemné podobě. Děkuji. Eh, nous mentionnons dans notre rapport neuf délégations pour lesquelles on n'atteint pas euh, l'objectif en termes de KPI. Mais bien entendu, ces neuf délégations euh,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 Et dans ces cas-là, nous, nous essayons de prendre, bien entendu, les mesures qui euh, nous permettent de redresser la situation, comme pour l'ensemble des KPI. Merci. Ja. Ano. Ähm, Srdečně děkuji za tato důležitá vysvětlení. Ještě jedna zásadní otázka, a sice jak si eh, velvyslanci EU osvojili toto téma. Eh, vaši partneři jsou asi vedoucí delegací, zaměstnanci komise, ale eh, dorazilo toto poselství i k velvyslancům delegací, kteří to musí podepsat, že se tedy jedná nejenom o problematiku jim podřízených útvarů, ale i jejich, i když se zabývají více diplomatickými a politickými otázkami než eh, těmito eh, finančními, byť jsou pro eh, pověst EU velmi důležité. Prosím ještě o vaši odpověď. A pane Badujere, my jsme si přečetli v novinách také to, že zaměstnanci delegace v Afganistánu se poslední dobou zabývají obchodováním s alkoholem to proskočilo um, um, tiskem nedávno, o které zaměstnance se jedná. Jsou to spíše místní eh, spolupracovníci, eh, takže smím eh, požádat o odpověď pana Johnsona a pak pana kolegu. Takže otázka velvyslanců Evropské unie. Já musím říci, že jsem poměrně spokojen se reakcí a odezvou eh, velvyslanců. Myslím, že se prosazuje tedy pochopení mezi nimi eh, o významu eh, nebo důležitosti důležitosti zajistit, aby vše mm, bylo provedeno co nejlépe a to i v obtížných podmínkách. Samozřejmě, že jim zdůrazňujeme, že když to podepíší, tak se i zavazují eh, k tomu, že to, co je obsaženo, je správné a odpovídá pravdě. To znamená, je to důležitý nástroj eh, pro eh, zvyšování povědomí o těchto věcech a také pro prohlubování odpovědnosti, smyslu pro odpovědnost. My mobilizujeme velvyslance, když domníváme, že je to zapotřebí zapotřebí a pravidelně oni, s nimi o těchto věcech diskutujeme a například plánujeme začátkem příštího roku setkání s nimi a určitě toho využijeme, eh, tak jako využíváme i většiny příležitostí, abychom o tom pohovořili, a abychom jim také zdůraznili, že je to mm, důležité setkání a nikoli abstraktní cvičení, ale cvičení v oblasti odpovědnosti a je součástí také eh, kontrolních opatření eh, parlamentu ze strany komisi, eh, vůči komisi ze strany parlamentu. Děkuji. Velvyslancům Unie, já si myslím, že jsme měli po vytvoření Evropské služby pro vnější činnost takové adaptační období. Samozřejmě vyslanci měli jistou znalost, protože to bylo tedy tradičně doménou šéfů delegací. Méně to tedy znali velvyslanci z členských států, ale teď je ta znalost v podstatě všude stejná. Je to považováno za důležitý prvek činnosti delegace, když šéf delegace má 70 personálu, která se zabývá spoluprací, tak to samozřejmě eh, nemůže ignorovat. Šéf delegace také ví, že v případě, kdy tedy se vydává tato zpráva, tak on je za ní zodpovědný, potom dostane také odpověď generálního ředitelství, kde se reaguje v jednotlivých bodech na EAMR. Uvádí se tam, kde se mají zlepšit, v jakých bodech. Na základě toho on musí vypracovat akční plán, aby to situaci napravil. EAMR a výkonnost delegací jsou také diskutovány na vysoké úrovni mezi zeměpisnými řediteli, řediteli zodpovědnými za zeměpisné oblasti a, a šefy delegací na regionálních seminářích, kde tedy jsou zástupci jednotlivých eh, delegací. Tam se diskutují ty projekty, které se právě prošetřují, ale také se procházejí všechny problematické projekty a KPIs, které nejsou dodržovány. Je zde tedy takové uvědomění, jsou zde jistě různé kultury mezi velvyslanci, ale je zde tedy skutečné uvědomění o důležitosti spolupráce a správného finančního řízení prostředků. A vy jste zde proto, abyste to připomínali velvyslancům. Oni jsou si toho plně vědomi. Afganistán. Tam bohužel to je informace, kterou nemám, takže nevím, kdy se ta informace objevila v tisku. Je to informace, kterou jsem zatím nedostal ohledně toho, že by tam docházelo k pašování alkoholu na delegaci v Afganistánu, takže tady vám k tomu nemůžu nic říct. My vám pošleme ten tisk. Stalo se to před třemi, čtyřmi dny. Mohli jsme si to přečíst v tisku, v tisku dokonce tedy do detailu. Takže právě proto se na to ptám. Takže příští etapy, pokud jde o EAMR. Ten benchmark pro KPI je tedy teď 60%. Jak budete pokračovat? Bude to tedy jako těch 60% to už je ten vrchol, nebo jakým způsobem eh, budete v následujících letech pracovat na EAMR? Děkuji za odpověď. L'objectif Cílem by bylo mít 100% KPI v zelených u 100% delegací, ale stromy nerostou až do nebe. Vzali jsme 60% eh, jako základ, protože od tohoto Prahu vyžadujeme globální akční plán na zlepšení situace, což neznamená, že i když eh, je tedy splněno těch 60%, když nějaký KPI není splněn, tak samozřejmě třeba udělat maximum, aby splněn byl. Naším cílem je tedy mít těch devět delegací, které jsou pod 60%, aby se dostali nad 60% a aby se zlepšovaly i všechny ostatní delegace. Ale opakuji, že v průběhu času, ne v roce 2018, ale 2019, 2020, změníme některá KPIs, abychom se zaměřili na jiné problematiky, my jsme začali možná trošičku níže, abychom dosáhli zlepšení u delegací u věcí, které teď nejsou tolik ve fokusu. Já potvrzuji všechno, co řekl kolega. I když máme benchmark ve výši 60%, tak chci říci, že to je opravdu ta nejnižší úroveň. To není náš cíl, to je nejnižší úroveň. A my jsme vám také ukázali slide, který ukazuje, že některé delegace dosahují více než 90% u KPIs. Takže my chceme zvýšit úroveň všech, ale my nechceme stanovovat cíle, které by však nebyly realistické. Takže my musíme vzít na vědomí, že v některých podmínkách bude pro některé delegace velice obtížné překročit 60 ale v místech, oblastech, kde delegace fungují v normálních podmínkách, tak tam se musí tato úroveň zlepšit. Budeme těmto delegacím klást otázky, proč mají tak nízkou výkonnost. Ale ještě otázka velvyslanců. O e, oblasti rozšíření a také oblasti sousedství. Tak tady nám pomohla jedna věc a to je to, že v současné době vel, vyslanci velice dobře chápou, že finanční prostředky, pro tyto země jsou důležitým prostředkem ve vztazích s těmito zeměmi. A tak my můžeme eh, také posílit eh, změnu pro tyto, změny, pro tyto země, která je velice dobrá jak pro nás, pro tyto země. A já se domnívám, že my opravdu musíme zdroje, které jsou dispozici, využívat správně. Paní kolegyně Schmidt, prosím. Děkuji vám. Já jsem chtěla nyní říci, že mi není úplně jasné rozdělení tedy v oblasti podpory rozpočtu, tedy rozdělení mezi špatnými a dobrými výsledky. A vy stále hovoříte o problematických projektech. Čtvrtina projektů je problematická, ale Eh, vám bylo, eh, vy jste řekli, že to vlastně nevadí, protože peníze nejsou vyplaceny. Takže se ptám, které projekty jsou problematické. A za druhé, vy jste řekli, že pravidelně vedete diskuse, ale podle mého názoru diskuse jednoduše problémy neřeší. A vy také kladete otázky delegacím. To je sice pěkná věc, ale především tady nejde o otázky, ale o odpovědi. Takže mně nejsou jasné vaše cíle, protože cíl musí být stouprocentní kvota. Nelze se spokojit s menším procentem eh, jedně kvůli tomu, že existují složitější situace, ale to, co vy říkáte, to mi připomínáte, že eh, tady vlastně hrajete na všechny strany takže je to v pořádku, ale ne úplně. Některé delegace jsou dobré, o některých toho víme málo, ale jak to všechno vypadá, mně není úplně jasné. Vy máte samozřejmě určité úspěchy, tak já si myslím, že cíle by měly být ambicioznější, protože se jedná o peníze daňových poplatníků, za které máme odpovědnost a tady se mi zdají vaše odpovědi příliš vágní. Já se domnívám, že někdy bývá také takový systém, kdy vlastně otázkou je odpověď či naopak. Já odpovím k té rozpočtové podpoře, pokud dovolíte. Máme dvě KPIs. Jejich cílem je měřit dvě konkrétní situace. Pokud projekt získá spoždění, například musím zaplatit určitou částku v roce N, pokud jde o cíle, které byly přijaty, v roce N plus 1 musím zaplatit další částku s ohledem na dosažení dalších cílů, které byly stanoveny. A potom mám další ukazatel, který měří naše hodnocení naší schopnosti splnit cíl. Cíl bude měřen za tři roky, ale dnes, s ohledem na stávající situaci, s ohledem na to, co vidíme v terénu, Budeme schopni tento cíl splnit? Když si vezmu program rozpočtové podpory, který je zablokován, protože podmínky nejsou splněny. A já tím pádem nemohu zaplatit tu odpovídající částku. Takže naberu spoždění, protože mým cílem je zrealizovat ten projekt. Takže pokud naberu spoždění, pokud ty peníze nezaplatím, tak ten projekt označím červeně, protože mým cílem bylo ten projekt realizovat. Pokud ty peníze nevyplatím, tak je zde riziko, že za tři roky nesplním ty cíle, které jsem si vytyčil, i když jsem ty peníze nevyplatil, máme pořád u sebe. Proto jsou ty projekty označovány červeně. Takže musíme odlišit od toho, že ten projekt je červený, ty důsledky. V některých případech totiž ty červené projekty mohou mít finanční dopady. A v tomto případě to ale žádný rozpočtový dopad nemá. V každém případě, pokud je ten projekt červený a zůstane červený, tak to znamená, že naše rozvojové cíle nebyly splněny. Jednoznačně. To, co jsme chtěli udělat s tím partnerem, prostě nebylo provedeno, nebylo dosaženo. Proto říkám, v případě rozpočtové podpory, i když ty peníze nevyplatíme, tak říkáme, že ten projekt je červený, protože tam máme skutečný problém. Naším cílem bylo ty peníze vyplatit. No, I, I, I... Já se připojuji ke kolegovi, který dobře vysvětlil naši situaci. My musíme si také uvědomit, že existují případy, kdy projekt ve své koncepci již obsahuje určité otazníky, takže v určitých případech u určitých projektů jsme byli příliš ambiciozní a my musíme rozlišovat otázku atribucí a příspěvků. Takže zdali můžeme uh, mít, tedy jestli je to projekt, který opravdu eh, prospěje našim cílům. A my musíme se především eh, zaměřit na přepracování toho projektu, jestliže zjistíme, že není tak úspěšný, jak jsme si přáli. A tato koncepce semaforu je velice dobrá a toto je stejný systém, který uplatňují některé společnosti, protože takto se také posuzuje fungování společnosti. A podle toho, který KPI posuzujeme, tak vlastně, když ho označíme barvou, tak vidíme, v jaké fázi se tento projekt nalézá a zdali je jeho cíl ohrožen či ne. A to zdali to souvisí například s našimi snahami, že jsme byli ambiciozní, anebo zdali toto souvisí s vnějšími okolnostmi. Například u rozpočtové podpory my u DG NIR používáme rozpočtovou podporu například na Ukrajině. A tam máme také podmíněnost a ta souvisí také s plněním e, zákonů základních požadavků a tak také e, legislativních požadavků. Jestliže rada na Ukrajině neschválí určité zákony a předpisy, pak tyto peníze nebudou vyplaceny. A jestliže tyto a tyto peníze nebudou vyplaceny tak dlouho, dokud nebudou podmínky splněny. A my také se pohybujeme například v jiném prostředí, to je například také podpora občanské společnosti ve složitých situacích. A my i když se budeme snažit, jak budeme chtít, tak možná dospějeme k názoru, že některé projekty již nechceme podporovat a to potom vejde k červenému světlu. A to, to také se musí řešit. Děkuji vám srdečně za to, že jste mi vysvětlili tento systém semaforu. Ano, myslím si, že už jsem to eh, lépe pochopila. Mně se rozpočtová podpora zvíliš nelíbí a nevím, proč to mají všichni tak rádi. Ale já si myslím, že ambicioznost a velkorysost je skvělá věc, ale myslím si, že vaše cíle definují odborníci a jestliže čtvrtina projektů je problematická, tak si myslím, že by cíle měly být stanovovány realističtěji lidmi, kteří situaci lépe znají. Já vám gratuluji ke ctižádostivosti a k optimismu, ale jestliže čtvrtina projektu je problematická, tak to je podle mého názoru příliš mnoho. Takže paní předsedkyně, a čtvrtina projektů byla označena za problematickou, ale to je dobré také vědět a je třeba se postarat o to, aby situace byla zlepšena. A my máme ten dojem, že podávání zpráv je velkým úspěchem a že se tady nalézáme na dobré cestě. Děkuji vám za výměnu názorů a určitě se zase uvidíme. To není hrozba, ale slib. My budeme tyto zprávy také sami dále analyzovat a vidíme, zdali vaše hodnocení je správné. Já si domnívám, že správné je, protože já jsem vaši práci také dobře sledovala. Já vám děkuji za vaši práci a prosím, sledujte tuto tématiku. My také budeme s vámi spolupracovat a myslím si, že je stále nutné upozorňovat delegace na to, aby dosahovali dobrých výsledků 60% hranice. My chápeme, proč byla stanovena, ale je třeba tuto hranici ještě zvýšit. Děkuji vám za vaši práci, za to, že jste mezi nás přišli, ale opravdu děláte skvělou práci. Tím se dostáváme na konec tohoto bodu a nyní se dostáváme k, bodě, k bodu 8 a to je tematika budov v Lucembursku a vítá mezi námi kolegyni Holmajor, která se tímto tématem zabývá. A vítám také pana Bekeho, šéfa OJEL. Děkuji vám, že jste mezi nás přišel a paní kolegyně Holmajer nás seznámí s poměrně nezvyklým projektem. Milá paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, já jsem nechtěla prezentovat celý projekt, ale spíše bych vás chtěla upozornit na to, z čeho jsem si všimla eh, v souvislosti s budovou Drozbach. V Lucembursku musíme v současné době najímat budovy, které mají co dočinění s truhlářstvím a s tiskárnou, které také souvisejí se sklady. a skladová situace není jednoduchá v Lucembursku a právě proto se nám těžko dařilo najít příslušné prostory a proto jsme se rozhodli pro budovu Drozba, která však není nejlepší, ale zřejmě tady neexistovala žádná alternativa protože tady existovaly jisté pochybnosti o požární ochraně a právě proto jsme se seznámili s celou strukturou a narazili jsme na určitou nezvyklost, která neodpovídá dnešní situaci. My jsme také Eh, se dozvěděli, že tady jsou uskladněna rýže a káva a já jsem se ptala, proč, aby byla pokryta denní potřeba. Já jsem si myslela, že toto se dnes dodává just in time a že se tyto komodity neskladují dlouhodobě u tiskáren nedochází k synergii mezi institucemi a nevím, proč instituce zadávají své tiskařské zakázky nezávisle. Takže já jsem toto analyzovala a vlastně dospěla jsem k názoru, že skladování, logistika, tiskařská činnost neodpovídá standardům eh, roku 2017 a že musíme tuto situaci zlepšit. Já se domnívám, že když budou instituce spolupracovat, lze docílit velkých synergií, protože eh, v Lucembursku není sídlo pouze Evropského parlamentu, ale také účetního dvora, soudního dvora a dalších institucí. A například v u tiskárenské činnosti nemyslím, že je nutné, aby každá instituce tiskla své materiály sama. A u skladovacích položek jsem si položila otázku, co se vlastně skladuje a jak dlouho. Protože tenkrát jsme dostali informace, že máme dokonce dlouhodobé skladovací položky, které se potom spotřebovávají celé měsíce. Tento systém odpovídá systému ze 70. let, které se dříve v 70. letech držely na skladě celé měsíce, ale to už se u kávy, u rýže dnes nedělá. Dnes fungují logistické systémy krátkodobých dodávek a já se potom také jsem se dotazovala na outsourcing. Zdali instituce toto musí dělat sama. My jsme zatím neměli čas toto všechno jednotlivě analyzovat a proto jsme zpracovali stanovisko a v rámci tohoto stanoviska jsme požádali, abychom se podívali na strukturu. My již jsme také zpracovali stanovisko, abychom vyklidili budovu Drospach co nejdříve. Já vím, že v Lucembursku není k, dos, k dispozici dostatek e, budov a jestliže není tam dostatek budov, pak je třeba jít jinam. A musí se hledat také jiné cesty, protože náklady jsou poměrně značné. Je to, jsou to celkové náklady, které jsou ve výši 1,75 milionů za rok. A já se domnívám, že toto je velká částka za skladování a také za dílny a právě proto se obracím na kont a také na ULC samotnou, aby byly tyto změn, struktury změněny a aby byly také přizpůsobeny moderní době. Děkuji vám a nyní eh, otázka zní, jak na to hledí komise. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Možná, že bych měl připomenout ještě celý koncept a celou situaci v Lucembursku. My jsme museli se vzdát budovy Jean Monnet, protože tam byl asbest, to víte všichni. A kolegium také rozhodlo a potom také rozhodl rozpočtový útvar. E, bylo třeba hledat nové prostory, jak zasedací prostory, tak i prostory pro zaměstnance a také pro skladování. A těch zaměstnanců je 1700, což je hodně. A právě zde se hovořilo o skladech. Když jsme opustili Jean Monnet, tak tam bylo pro sklady určeno 7000 metrů čtverečních. A E, požadavky poklesly, e, došlo k racionalizaci a dnes potřebujeme na skladování 3,5 tisíce metrů čtverečních. A já se domnívám, že toto není žádná novinka již v březnu 2015 tuto informaci dostal rozpočtový orgán. V září jsme neohlásili novou potřebu. My nadále hledáme prostory pro ohlášené potřeby. Takže v květnu 2017 jsme opustili Jean Monnet, budovu jsme tedy museli opustit a vyklidit. Po 40 letech byla také, bylo také třeba pod, provést racionalizaci a také jsme odevzdali 20 tisíc různých předmětů. My jsme určitele, pos, Té poskytovatele služeb, jako například truhlárny, jsme zase eh, vyčlenili Eh, nástroje a přístroje dostali tedy příslušní poskytovatelé služeb a nyní je to outsourcováno. A nyní k tiskárnám. K tomu mohu pouze říci, že jakmile podepíšeme smlouvu rozpach. pak pro tiskárny bude k dispozici 9 plochy. Pro skladování suchých potravin se bude potřebovat 7 plochy a zbytková plocha se bude používat pro nábytek, zařízení a značná část plochy bude využívána také e, informační technikou, generálním ředitelstvím pro informační techniku. Již bylo provedeno výběrové řízení a my jsme tenkrát řekli, že opravdu budeme muset si pronajmout prostory v budově Drosbach. My se opravdu snažíme o synergie především s úřadem pro zveřejňování a tady s tímto úřadem se snažíme spolupracovat až tedy až bude postavena budova Jean Monnet 2, tak se budeme snažit spolupracovat i s ostatními institucemi, což především v oblasti tiskárny. Některé synergie již existují několik let. Především pokud se týče zařízení péče o děti, ale také v oblasti bezpečnosti pracujeme s společně. Tady se také navrhuje společný postup při skeningu vozidel. Já se domnívám, že toto je první odpověď a prosím, jestliže budete mít otázky, tak mi je položte. Děkuji. Takže my se situací v Lucemburku nejsme zcela seznámeni, proto jsem ráda tento bod zařadila na program, protože je to příležitost se dále vzdělávat. E, první otázka je, jak to, že v roce 2014 jsme předpokládali, že v roce 2017 bude budova hotova, byť stále ještě hotova není. A pak, myslím, e, jsem ještě stále nepochopila, jak to, že musíme skladovat potraviny. Paní kolegyně Holmajer se ostatně hlásí. Já jsem chtěla říci, že mám radost z toho, že zejména Úřad pro zveřejňování publikací eh, hledá synergie a eh, snaží se věci lépe koordinovat. Ale eh, pokud je o synergie, mám otázku. Informace, které jsme dostali například od tiskárně, zněla tak, že není možné využívat parlamentní tiskárnu, protože Eh, pro úředníky komise není možné, nebo úředníkům komise není možné dopracovat se k parlamentní tiskárně. E, tudíž e, se táží, zdali by celá akce mohla dostat další optimalizace. Já e, nyní nechci podat výpočet značek tiskáren, ale to, co tam máme, nejsou ty poslední, nejlepší a nejmodernější modely. Jsou to spíše Eh, už starožitné předměty, eh, respektive neodpovídají eh, poslednímu stavu technologií. Takže pokud mm, o tom diskutujeme a zkoumáme situaci, snad by bylo záhodno uvažovat o tom celou tiskárnu vybavit lépe a moderněji. Pokud jde o budovu Jean Monnet, také opatrně říkám, že Komise nám ještě letos sdělila, že vše se nachází v časovém harmonogramu. Tato informace byla rozhodně eh, nepravdivá. Já jsem to osobně i sdělila komisaři, že takovéto falešné informace spíše vedou k nedůvěře ze strany parlamentu. Pokud dochází k odkladům nebo prodlevám, je nutno je přiznat, eh, uvést důvody, že například k ním dochází z důvodu eh, zvýšení nákladu a Eh, nutností eh, modernizace. Eh, komise tedy nám takovéto informace musí podat a sice v podobě pracovního dokumentu, jinak to skutečně nevzbuzuje důvěru. Tolik eh, mé poznámky. Prostě prosím vás, abyste eh, hráli s otevřeným štítem a také k věci tak přistupovali a prostě se domnívám, že není nutné mít tiskárnu v každém odboru nebo oddělení. Je nutno spolupracovat, hledat eh, synergie a optimalizaci, tak abychom se rychleji zlepšili. A jestli jestliže skladujeme rýži nebo podobné potraviny, tak skutečně mám pochybnosti. Když někdo provozuje restauraci, tak eh, dnes nemusí skladovat eh, trvanlivé potraviny jako mouku, kávu nebo rýži. Také nemusím mít velkosklady pro kondenzované mléko a vodu, protože mm, to dnes běžně je dodáváno dvakrát týdně just in time minimálně, eh, ne ještě četněji. Ehm, takže důrazně prosím o to, abyste struktury zlepšili a přizpůsobili dnešní době. Merci. Děkuji. Pokud jde o potraviny, tak k tomuto bodu už jsem odpověděl. Myslím si, že jsou tady nějaké minimální zásoby, které musí být eh, k dispozici. Jak jsem říkal, ta plocha těch skladů je opravdu minimální, pokud jde o potraviny. Pokud jde o synergie, tak samozřejmě my jsme rozhodně nakloněni tomu, abychom dosáhli synergie se všemi institucemi. Je to v našem společném zájmu, určitě. A byl zde určitě problém plně používat zařízení Evropského parlamentu, ale znovu tady ve, v oddělení publikací se snažíme co nejrychleji dosáhnout eh, nějakého řešení, abychom eh, našli ty dobré synergie, kterým jsme otevřeni. Pokud jde o spoždění při budově Jean Monnet, Jean Monnet 2. Tady si musíme uvědomit, že na začátku tohoto roku, konce minulého roku jsme dostali požadavky, poměrně značné požadavky na bezpečnostní zařízení. To si architektonická kancelář, která je pověřena koncepcí budovy, musela důkladně prostudovat. Musíme také připomenout, že Komise tady není investorem, je to administrativa veřejných budov v Lucemburku, která je zodpovědná a my samozřejmě úzce spolupracujeme s architekty. Jsme tedy zapojeni do celých těchto diskuzí. Bezpečnostní opatření musela být tedy prostudována dopodrobně, vedlo to k dalšímu spoždění asi o dalších šest měsíců. Pokud jde o náklady na tato bezpečnostní opatření, tak můžeme odpovědět. Budeme moci odpovědět až na konci příštího roku, protože na konci tohoto roku dostaneme podrobný návrh, podrobný projekt, kde budou vyčísleny jednotlivé položky. Tuto informaci jsme dostali na konci léta, takže jsme nemohli rychleji informovat rozpočtový orgán o tomto novém spoždění. Musím také říci, že došlo eh, k dalšímu spoždění při přidělování prací na hloubení, tedy terénu, základové práce. Mám pokračovat, paní předsedkyně? Děkuji. My jsme tedy chtěli příští rok v únoru vydat zprávu, abychom rozptýlili celou řadu neporozumění ohledně tohoto projektu. Stavba budova Jean Monnet 2, až tedy bude dokončena, bude mít také meziinstitucionální charakter, bude tam knihovna, konferenční centrum, které může být k dispozici i ostatním institucím, i další zařízení. Takže plně jdeme cestou synergií mezi institucemi. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, dovolte ještě jednou eh, promluvit o probléma, problémách v budově Žamone 2. Od kdy to víte, jak to monitorujete a jak jste se snažili zabránit těmto prodlevám, protože eh, oni e, jsou také odpovědné za e, ty nedostatky, anebo e, se ta výstavba takto plánovala, pouze my jsme o tom nevěděli, paní kolegyně Holmajer. To jedno nemá s tím druhým vlastně nic společného. V případě prvního problému se dlouho vyjednávalo s jedním vlastníkem a ta jednání nevyšla, pak se hledala jiná budova. Já jsem se na to, já jsem se pak tázala, proč proč se nehledalo mimo město eh, Lucemburg, když eh, již dva, tři roky zaměstnanci pracovali v nepřijatelných podmínkách. Mám pochopení, protože když bylo nutno opustit budovu Jean Monnet, ostatně eh, proto také parlament schválil budovu Bospach, protože v tom původním prostoru zaměstnanci nemuse, nemohli zůstat a to vůbec ani nekritizuji. Já spíše kritizuji skutečnost, že eh, při eh, tématu eh, skladu, když mi dnes vyprávíte, že potraviny dnes ještě nutno takto skladovat, tak to nemůžete někomu vyprávět, kdo sám působil v oblasti gastronomie. To je skutečně směšné. Eh, kdysi jsme skutečně mývali ještě zásobníky. To znám, když jsem v 80. letech byla ehm, vlastně učněm, eh, tak jsme ještě eh, používali takzvané zásobníky. To už dnes eh, neexistuje, protože zásobování probíhá zcela jinak a mm, restaurace nebo zařízení gastronomie takto prostě ani nemůže fungovat. Možná ještě ehm, u šunky, která musí dlouho zrát, ale to má své důvody. Rýže ale je něco zcela jiného, nebo mouka. U šunky je to zapotřebí možná, aby eh, se vytvořila ta správná chuť a vůně, ale skutečně u rýže, kávy, mouky eh, tomu tak není. Eh, v případě budovy Jean Monnet musím důrazně říci, že po mém soudu je vaše informace rozhodně nesprávná informace o tom, že z důvodu eh, bezpečnosti potřebujeme změnu budovy Žamone, je jeden rok stará. To znamená, eh, nelze konstatovat, že se o tom nevědělo a mm, eh, že jste to nemohli parlamentu sdělit. To je prostě nesprávná informace a proto mě to tak rozlítilo, protože mm, se nerada nechám balamutit, mm, tvrdit, že se to nevědělo a že se to proto nemohlo říci. To je nesprávné. Mohli jste eh, uvést, že z důvodu bezpečnostních opatření dochází ke změně. Ty, ta bezpečnostní opatření asi souvisejí s atentáty v Bruselu a eh, s novými bezpečnostními standardy, takže určitě by se eh, nalezlo žádné zdůvodnění, ale prosím, nepodsouvejte nám nyní zdůvodnění, že jste to tenkrát ještě nevěděli, věděli jste to, možná, že jste neznali ten přesný rozsah, ale to není důvod neposlat parlamentu určité avízo nebo varování, že dojde z toho a z toho důvodu k e, novému plánování. E, tak tomu bývalo i v minulosti a přesná data byla dodána později do poloviny roku až do června jste nás drželi v povědomí, že vše probíhá v pořádku a že to bude hotovo v daném termínu. Takže prosím, abyste věci nepřikrašlovali, abyste s námi diskutovali upřímně, jinak z toho vzejde pouze skutečně hluboká nedůvěra. A já jako zpravodajka pro budovy se cítím eh, skutečně obávat obalamutěna a 9% eh, plochy je eh, značné eh, smrsknutí a přitom to jsou kancelářské prostory, nikoli skladovací. Já jsem sice dobromyslný člověk, ale dříve nebo později končí i moje trpělivost a přívětivost. Nejsem-li správně a popravdě informována. Prosím. Merci. Děkuji. Pokud jde o stavbu Jean Monnet 2 a bezpečnostní opatření, všechna tato opatření jsou velmi technicky složitá, takže byly předmětem opravdu důležitých studií. Týká se to třeba vjezdu na parkoviště, vstupu pro úředníky vstupu pro návštěvy. To musela architektonická kancelář opravdu podrobně prostudovat. Teprve v létě jsme byli informováni o tom, jaká spoždění to bude znamenat. Jak jsem říkal už před chvílí, my jsme připraveni vypracovat velmi podrobnou zprávu s těmito novými údaji a můžeme to také vyčíslit, eh, ale až na konci tohoto roku, protože teprve tehdy dostaneme detailní informace, pokud jde o hodnotu nebo tedy náročnost, finanční náročnost těchto opatření. Možná jsme dostatečně neodhadli, jak budou tyto prodlevy významné, ale to také souvisí s tím, jakým způsobem je tato stavba organizována. Připomínám, že na rozdíl od jiných projektů v oblasti nemovitostí, je tento projekt rozdělen na spoustu drobných zakázek, což umožňuje lepší kontrolu nákladů a lepší konkurenci. Pokud dá sklad na potraviny, tak tady, paní Holmajer, mohu udělat návrh. Můžete se přijet podívat a můžete zjistit, že je to něco opravdu velmi drobného v tom celku. A my samozřejmě se těšíme na vaše návrhy. So ist es ja nicht. Genau, genau. Also ich habe jetzt. Tak eh, já v podkladech mám nyní napsáno, že 1700 metrů čtverečních máme sklady a 1800 metrů čtverečních kancelářských prostor. To je téměř polovina, takže nechápu, eh, proč se e, e, ještě počítá se skladováním e, informační technologie. Tam se přece nic nenakupuje do zásoby, anebo máme spíše ještě určitá stará břemena, která bychom spíše měli svěřit odpadnímu hospodářství. Já skutečně nechápu, proč je zapotřebí mít tak velké skladovací prostory a za tuto cenu. Můžete nám ještě jednou vysvětlit, za jakým účelem potřebujete tyto skladovací prostory? Jistě, paní předsedkyně. Jak jsem říkal před chvílí, měli jsme skladovací kapacitu asi 7 eh, tisíc metrů čtverečních, teď je to asi 3500 metrů čtverečních. V těchto skladovacích prostorách jsme celkově snížili tu plochu právě tím, že jsme se zbavili všeho starého, a to jsme tedy o 72% snížili. Pokud jde o všechny plochy, ať už jde o sklad, tiskárny, eh, dodávky eh, do kanceláří, stravování ze 14 tisíc metrů čtverečních jsme to stahli na 4 000 metrů čtverečních, takže vidíte, že tam opravdu došlo k obrovské racionalizaci. Pokud je o sklad informačního materiálu, já jsem to tady zmínil, pokud je o velikost, tak je to srovnatelné se skladem potravin. To je prostě tam jen 150 metrů, které jsou určeny pro ředitelství nebo tedy oddělení informatiky. Tam eh, se tedy testuje nový materiál, který by se neměl testovat v kancelářských prostorách. Pokud jde o plochu pro potraviny, tak to je 270 metrů čtverečních. A já připomínám, že veškeré plochy, které v současné době využíváme, je 4050 metrů čtverečních, včetně té žádosti, která byla předložena v září. Znovu, pokud chcete, můžeme vám všechna tato čísla předat písemně. Tuto nabídku rádi přijímáme. Budeme rádi, když to všechno budeme mít písemně, paní kolegyně Holmajer. Paní, Holmajer. Paní Holmajer. Eh, vy jste řekl, že se těšíte na eh, mé návrhy. Já se těším na vaše návrhy, protože moderné, eh, moderní řízení restaurace si můžete prohlédnout kdekoliv. Mohu vám k tomu dát podněty, ale v podstatě by to nemělo přicházet od poslanců za normálních okolností dnes již neexistují centrální sklady pro šest restaurací, protože pak je zapotřebí ještě personál, eh, který bude eh, zajišťovat eh, dopravu, přepravu eh, těch zásob ze skladu do restaurací. A opakuji, dnes již není zapotřebí mít tak velké zásoby rýže a kávy jako v 60., 70., 80. letech. Takže prosím, podívejte se ještě jednou na tu strukturu. Zdali je skutečně nutné mít pro šest restaurací takto rozsáhlé skladovací prostory. Myslím, že nyní existuje existují zcela jiné systémy. Takže já se na to ostatně ráda sama podívám, protože v lednu navštívím Lucemburg ale čekám na vaše návrhy, předsedkyně. Eh, takže k té nutnosti eh, držet tyto skladovací prostory jste, pane Beke, ještě nic neřekl. Pouze se nám, jste nám popsal účel těchto skladovacích prostorů. Je skutečně eh, s podívem mít takovéto sklady, anebo je to normální pro komisi? My jsme se o to ještě nikdy nestarali, ale zjistila jsem, že je chybou, když se o něco nestaráme. Prosím, pane Beke. Děkuji, paní předsedkyně. Jak jsem říkal, my opravdu jsme omezili tyto prostory. Snažili jsme se o maximální racionalizaci. Máme asi 4 tisíce 400 úředníků a dalšího personálu, což není zanedbatelný počet. A když se podíváme na plochu, tak je to méně než jeden metr čtverečních skladovacích prostor na úředníka. To samo o sobě není nerozumné, to nejsou čísla úplně mimo normu, ale znovu tedy všechno vám předáme písemně, abyste si mohli na papíru prohlédnout, jak ty proporce vypadají. To jediné, co mě zneklidňuje, je, že eh, se nepokoušíte se ptát, zdali je to skutečně nutné, protože my na to vynakládáme peníze a možná, že na jiném místě bychom eh, ty peníze lépe zužitkovali. Otázkou je, zdali skutečně tyto potravinové sklady jsou nutné. Není přece možné, že ti, kteří využívají eh, těchto skladů, na tom trvají. Otázka nezbytnosti těchto skladů by měla být ještě pojednána vámi písemně písemně v tom materiálu, který nám zašlete a my uvítáme, jestliže eh, komise pouvažuje této otázce, zdali by eh, celou věc neměla, nemohla zorganizovat trochu eh, lépe. Děkuji. Hlásí se paní kolegyně Kadenbach. Promiňte, neviděla jsem vás. To není problém. Já chápu paní Holmajerovou jako e, gastronomku, e, já ale jsem také měla co dočinění s e, civilní ochranou před katastrofami a prevencí eh, katastrof. Myslím, že eh, ty potraviny, o kterých jste hovořili, čaj, rýže, eh, mouka, to jsou klasické artikly, které se skladují i delší dobou. Možná, že v jedním z důvodů eh, těchto eh, skladovacích prostorů a skladování této potra, těchto potravin je také případná prevence eh, před živelními pohromami nebo katastrofami. Prosím. Někdy máme sněžné bouře, ale ne do takové míry. Ne tak silné. To jsme rádi, protože máme nyní i uh, povinnost péče o těch eh, čtyř, o, o, ty, o ty tisíce nebo čtyři tisíce eh, pracovníků. Takže jak dál? Pokud někdo z nás eh, dříve nebo později navštíví eh, Lucemburg, tak by byla určitě eh, zajímavá zkušenost navštívit tyto sklady a podívat se na to blíž. Možná, že byste nám mohli poslat i přehled o stávajících kancelářských prostor a jejich rozlohu. V Bruselu se v této věci vyznáme, ale pokud je o Lucemburg, tam jsme se o to nikdy nestarali a také by nás zajímalo nájem nájemné na rok a metr čtvereční. To by bylo určitě zajímavé a také důležité pro archiv. Děkuji. Přejete si ještě slovo závěrem? Jen chci říci, že určitě slibujeme, že vám předáme veškeré informace, o které jste požádali co nejpřesněji. Děkuji. Paní Holmajer závěrem. Snad bych ještě poukázala na jednu věc. Nechci být kacířka a vidím úsilí, které zde probíhá a také i e, jednání se zaměstnanci byla výborná, ale pokud je o novou budovu Jean Monnet, chci poukázat na to, že v rozpočtovém výboru jsme se již usnesli, že v případě e, znatelných změn e, je nutno o, ně, o nich informovat rozpočtový výbor a sice přímo. A jestliže eh, onu chcete použít onu marži 10% nebo dokonce ji překročit, tak je eh, zapotřebí rozpočtové usnesení. Pokud eh, to zůstane pod 10%, tak to usnesení není nutné. Prosím, abyste na to pamatovali protože v jednom případě jste na toto usnesení zapomněli. Děkuji. My samozřejmě vítáme veškerou práci rozpočtového výboru. To eh, jsou pro nás důležité předpoklady a také eh, podklady, k nímž sáhneme v případě udělování absolutoria. My jsme dospěli eh, ke konci tohoto bodu. Děkujeme mnohokrát a opět jsme se něčemu přiučili což vítám. Dospěli jsme k bodu číslo 9 na žádost zpravodajky. Se e, e, tedy jedná o mimořádnou zprávu o podpoře pro mladé zemědělce. Zpravodaj Spravodajcem je pan e, Vojcechovský a naše spravodajka je paní Kádenbach. Pane Vojcechovský, máte slovo. Thank you very much, eh, Madam Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, že mám příležitost seznámit vás s naší zprávou pod názvem, že evropská podpora má být lépe zacílena na mladé zemědělce tato zpráva je založena na auditních výsledcích. Tento audit byl proveden v minulém roce a tento audit zpracovala Evropská komise pro členské státy, členské státy, které nejvíce využívají fondy pro podporu mladých zemědělců. Tyto členské státy je Francie, Španělsko, Polsko a Itálie které využívají asi 56 všech fondů v rámci této facility. Tento fond je ve výši asi 10 miliard euro ve dvou finančních perspektivách. 2007 až 2013 to bylo asi 3,2 miliard euro eh, pouze v pilíři 2 a v finančním období 2014 až 2020 pro mladé zemědělce, tak tady je alokováno 6,4 miliard euro, 3,8 v pilíři 2 a 2,7 miliard v pilíři 1. Otázka kterou audit kladl, byla, eh, zdali podpora pro mladé zemědělce je zaměřená na správnou generační obměnu a slovo generační obměna je zásadní, protože generační obměna to je hlavní cíl podpory pro mladé zemědělce. A my jsme zjistili, že bohužel zde byly vydány prostředky, které však nesplnily svůj cíl, tedy nedošlo k zásadní generační obměně. Bylo vydáno 10 miliard eh, euro, ale nevidíme žádnou velkou generační obměnu. Já vám zde představím eh, určité údaje. Velice důležitý je tento obrázek. Tady vidíte výsledky podpory pro mladé zemědělce v období 2005 až 2013. Modrá křivka ukazuje populaci mladých zemědělců a tady vidíme, že k počtu mladých zemědělců se snížil ze 3,3 miliony na 2,3 miliony. To znamená, že jsme přišli o milion mladých zemědělců. Průměrná plocha pozemků se však zvýšila asi z 19 hektarů na 24 hektarů. Menší počet, jedna, je tedy menší počet mladých zemědělců, kteří obse, obdělávají větší plochy. Jedná se zde o zemědělce, kterým je méně 45, než 45 let a obdělávaná plocha mladými farmáři by se snížila z 57% v roce 2005 na 52% 2013. Toto je obecný proces, a my vidíme, že tento problém se netýká pouze mladých zemědělců, ale celého evropského zemědělství. My prostě přicházíme o družstva, o farmy. A sice v necelých deseti letech takže v období 2005 až 2013 se počet farem snížil ze 14,5 e, milionů na 10,5 milionů farem. Přišli jsme téměř o 4 miliony zemědělských družstev v průběhu čtyř let. To tedy znamená, že přicházíme o 400 farem ročně, 30 tisíc farem eh, ztrácíme měsíčně a 10 tisíc farem je to denně. Toto je problém, kterým se musíme také zásadním způsobem zabývat v souvislosti s novou zemědělskou politikou, jak tento proces zastavíme. A toto se týká také mladých farmářů, protože máme celkový počet farem, který se snížil a potom se také snížil počet farem, na kterých pracují takzvaní mladí zemědělci. A na tomto obrázku vidíme, jak závažný tento problém je. Šedá křivka úplně dole ukazuje procento mladých farmářů, zemědělců, mezi všemi zemědělci. Jedná se tedy pouze o nízké procento, 21% zemědělců eh, je mladších než 45 let. A toto stejné procento eh, mladých lidí mezi všemi zaměstnanci je to tedy více než 50 Takže mladí dí eh, lidé po 45 eh, se tedy pohybují v celkové společnosti nad 41, kolem 41% a to znamená, že tedy eh, ještě jednou chci říci, že mladí zemědělci tady mají pouze podíl 21%. A účast mladých zemědělců na celkové populaci zemědělců se snížila takže tady nedochází k generační obměně, situace je horší než v minulosti. Nevím, zdali tento obrázek dobře vidíte, ale tady vidíte věkovou strukturu v členských státech, ve všech členských státech je to tedy věková struktura zemědělců. A můžeme tady vyčíst malo zlepšení ve věkové struktuře pouze v některých členských státech. To je Bulharsko, Estonsko, Itálie, Slovinsko, Slovensko, Polsko. A to je asi všechno. A ve zbytku členských států vidíme, že se věková struktura zhoršuje. Například ve Francii podíl mladých zemědělců se snížil z 32 na 28 v Německu které však nevyužívalo tuto podporu v minulém období. Německo využilo pouze 2 miliony euro, ale populace mladých zemědělců se snížila z 36 na 26 tedy mezi všemi zemědělci. To vy, tedy znamená, že máme zásadní věkové problémy, s věkovou strukturou zemědělců. A zde také vidíte, že populace nejmladších farmářů, tedy pod 35 let, pouze ve dvou členských států je jejich podíl vyšších než 10%, a to je Rakousko a Polsko. A na pravé straně máte informaci o podílu nejstarších zemědělců, tedy 65 plus, kteří jsou starší než 65 let. A jsou tady pouze tři členské státy, kde tento podíl je nižší než 10 Německo, Rakousko a Polsko. Ale existují členské státy, kde podíl podíl zemědělců starších než 65 let je například víc než 50%. Například v Portugalsku je většina farmářů starších než 65 let. A situace v různých členských státech je různá. Máme tady také různé problémy, ale existují obecné problémy v Evropě, ale situace v jednotlivých členských státech je různá. A my bychom se měli také snažit hledat eh, specifická řešení pro jednotlivé členské země, protože každá členská země se nalezá ve specifické situaci. Tady máme také informaci o uživatelích eh, těchto fondů. Takže tady máme Francii, Španělsko, Polsko a Itálii, které nejvíce využívají těchto fondů a kde byl také proveden audit. Pokud se týče intervenční logiky, takže já mohu říci, že jsme nenašli zneužívání například ze strany příjemců. Nedospěli jsme k tomu, že by došlo k zneužívání či eh, nesprávnému využívání podpory. Eh, v naší zprávě na straně 34 jsou uvedeny příklady Co je podpora například pro farmáře z 500 hektary dostane 100 tisíc euro přímých plateb a dostane ještě navíc 3 tisíce euro navíc jako mladý zemědělec. Takže mladý zemědělec byl podpořen, byl dotován ale nemělo to žádný dopad na e, generační obměnu. A potom ještě další příklad. E, došlo tedy k dotaci, k podpoře mladého zemědělce, který byl součástí družstva a měl 16 procentní podíl na tomto družstvu, ale nebyl tedy aktivním zemědělcem, ale byl podporován, dostal více než 4 tisíce euro. A jaký je tady dopad na generační obměnu? Žádný dopad tady není, nedochází tedy ke generační obměně. A závěrem bych chtěl nyní sdělit naše doporučení. A to vidíte nyní před sebou. Vteřinku, prosím vás. Já bych vám chtěl sdělit pouze sdělit ona doporučení, to znamená zlepšit intervenční logiku na základě hodnocení, za druhé chceme zlepšit zacílení opatření a za třetí doporučení chceme zlepšit monitoring, eh, monitorovací a hodnotící systémy. Já bych chtěl poděkovat poděkovat eh, paní Denbach za přípravu pracovního dokumentu. Děkuji vám také za dobrou spolupráci. Myslím si, že tato debata je velice důležitá pro tvorbu nové společné zemědělské politiky po roce 2020. Musíme opravdu se zaměřit na opatření, která opravdu podpoří generační opatření e, a obměnu, protože v současné době se peníze vydávají, ale ke generační obměně nedochází. Děkuji vám. Tato zpráva je mimořádně kvalitní, je to velice dobrá zpráva, právě proto ji máme ještě jednou na programu a já se domnívám, že musíme o tom ještě dále diskutovat, co tedy v této oblasti budeme dělat. Paní Kardenbach, děkuji vám srdečně. Děkuji panu minulému kolegovi Vojtěchovskému. A já v této souvislosti chci zmínit několik čísel, než také budeme hovořit o doporučení. Za prvé, počet mladých zemědělců se snížil. My jsme slyšeli, že jejich počet klesl eh, ze 3 3 milionů na 2,3 milionů. E, celé počet zemědělců klesl a plochy zůstaly víceméně stejné. To znamená, že e, zemědělci pracují na větších plochách a my tady také vidíme, že existují v jednotlivých členských státech velice rozdílné situace a také v jednotlivých regionech existují velké odchylky. Já se domnívám, že kontrolní systémy by neměly být příliš flexibilní, ale právě u, v této oblasti musíme postupovat flexibilně, musíme mít k dispozici opatření, která budou řešit místní problémy. Návrh našeho stanoviska máte k dispozici. Já se domnívám, že kolegové se již se stanoviskem seznámili. Já také se připojuji k doporučením účetního dvora a chtěla bych ještě něco doplnit ke stávajícím opatřením společné zemědělské politiky. Takže opatření na podporu mladých zemědělců se musí přesně analyzovat. My potřebujeme na jedné straně také srovnatelnost v celé EU a v této souvislosti je také důležitá otázka překážek, takže jaké překážky existují v jednotlivých členských zemích, které brání mladým zemědělcům přebírat farmy a družstva. Či druhá otázka, proč starší zemědělci nepředávají své farmy a družstva takže toto souvislosti například také s důchodovými systémy. Právní předpisy by měly být stanoveny tak, aby obsahovaly jasnou intervenční logiku. O tom již hovořil kolega Vojtěchovský a my tedy musíme řešit otázku překážek, ale také otázku konkrétních potřeb zemědělců. To znamená, zdali v této souvislosti eh, hrají svou otázku společenské otázky, zemědělské, agrární otázky a tak dále. My si také musíme položit otázku, jak jaké politické předpoklady musíme vytvořit v jednotlivých členských zemích, tak aby došlo k předávání podniků ze generace na generaci vidíme, že tedy máme různé podpory, jsou to různé přímé platby, ale také ještě další platby. A my musíme také zvážit, která podpora je nejlepší pro který cíl. Také je třeba mít dobré informace tak, aby mladí zemědělci byli informováni o tom, které fondy mohou čerpat a potom také se musíme zabývat tím, jak bude vypadat společná zemědělská politika po roce 2020. Potom je tady ještě také otázka toho, kdo je vlastně mladým zemědělcem, protože tady se to týká také hlavní činnosti mladého zemědělce. Takže potřebujeme mít stanovená jasná kritéria a pak je tady také otázka rovnoměrného rozdělení rozpočtových prostředků, tak aby tyto prostředky nebyly vyčerpány hned na počátku období a ke konci období již nebyly k dispozici. A potom ještě čtvrtý bod, to jsou právní předpisy pro SZP po 2020 E, které mají zlepšit monitorovací a kontrolní systém. Já se domnívám, tuto otázku již jsme řešili v souvislosti se zemědělskou politikou i s dalšími oblastmi, že nemáme přesné indikátory. Ale já mám ještě jednu věc na srdci. problémy či tato problematika eh, nelze řešit, pou, ne, ne, tuto problematiku nemůžeme řešit samostatně, ale musíme ji řešit také v souvislosti například s regionální politikou či s politikou na rozvoj venkova neboť venkov se musí stát oblastí, kde budou lidé rádi šít a pracovat. My například potřebujeme také určité perspektivy pro partnery či partnerky zemědělců, tak, aby opravdu oblast venkova disponovala dobrými pracovními příležitostmi a tak dále takže já se domnívám, že finanční pobídky nestačí. Srdečně děkuji a srdečně také zdravím pana Sikierského, předsedu zemědělského výboru, s tím, že i ostatní členové zemědělského výboru eh, byli pozváni. Eh, my máme před sebou program, jehož kompletní neúspěch byl nyní účetním eh, dvorem dokumentován a 34 milionů navíc eh, ještě eh, komise přidala. To je skutečně eh, paradox a někdo by mi to měl vysvětlit. My musíme brát zprávy účetního dvora vážně a nemůžeme pokračovat tak, jak dosud. Otázkou pouze je kam a kdy vstoupit do programu a jak zajistit lepší budoucnost. V této chvíli eh, programy pro mladé zemědělce byly jakousi subvencí pro celý systém jako takový. A tak to i zůstane, protože stále ještě nemáme žádné eh, možnosti přímého řízení. Pokud tak budeme pokračovat, tak zdiskreditujeme zemědělské výdaje a především eh, program pro mladé zemědělce. Přihlásila se paní paní kolegyně Schmidt. Já děkuji. Většinu eh, již eh, řekla paní Kadenbach a také paní předsedkyně. Já bych chtěla pouze pro doplnění ještě eh, uvést toto. Já stojím za nutností analýzy potřebnosti a pokud nebudeme provádět rozsáhlý průzkum mezi mladými zemědělci, budeme pak pokračovat ve vydávání peněz, aniž bychom věděli, zda, je, zda to doputovalo tam, kam to patří stačí, anebo zda eh, některé mladé zemědělce eh, financujeme eh, dva nebo třikrát a jiné jimž by to náleželo více nikoli. Například informace o příjmech mladých zemědělců zaměstnanců, jak jsou e, rentabilní jejich podniky, jaká je kvota generační obměny e, a tak dále. Chtěla bych e, se zeptat komise, jak si vysvětluje to, že zatím nebyla provedena analýza potřebnosti a to před rozdělením, respektive přidělením finančních prostředků. Jsou tam další nesrovnalosti, například jak by finanční prostředky z prvního pilíře měli podpořit generační obměnu, když e, vlastně e, mohou být vyplaceny až po té, co vznikne zemědělská usedlost nebo zemědělský podnik. A navíc e, v žádném členském státě nemají úřady přehled o tom, v jakém eh, konkrétním zemědělském odvětví eh, se eh, tyto subvence ujímají nejlépe nebo jsou vypláceny v nejširším rozsahu. Ráda bych také věděla, mm, jak se stanovují nebo jak bychom lépe stanovovali výběrová kritéria pro způsobilost mm, výplat, zejména v rámci druhého pilíře. Není přece možné, aby eh, se podpory přidělovaly podle data příjmu žádostí. Eh, myslím, že eh, je tady co dohánět a máme k dispozici ještě, respektive je zde ještě řada informací, eh, které eh, nemáme, abychom také mohli předložit eh, návrh na zlepšení a vyzývám komisi i účetní dvůr, aby pracovali ještě pronikavěji a důkladněji a také komisi, aby nám předložila konkrétnější přehled o finančních tocích. Děkuji. Dále má slovo pan kolega Sarváma. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte, abych nejdříve poděkoval především členu účetního dvora panu Vojčechovskému za dobře strukturovanou a jasnou zprávu. Obsahuje velmi konkrétní poznatky a doporučení. Děkuji také zpravodajce paní Kadenbach Souhlasím prakticky se vším, co jste řekla. Diskutujeme konkrétně o mladých zemědělcích v této souvislosti, což je velmi, velmi důležité, protože, jak vidíme, v některých největších zemědělských členských státech zemědělská populace rychle stárne. A není divu, že mladí lidé nejsou příliš ochotní navázat na tuto velmi frustrující a těžkou práci přes ty miliony a miliardy, které do toho vkládáme, ale ta práce sama o sobě není tak eh, naplňující, když se díváte na to, co dělají. Ale já musím říci, že ta politika dobře fungovala po desetiletí, ale je dost neuvěřitelné, že v roce 2017 pořád ještě máme systém, a tady hovořím specificky o prvním pilíři. Jak vidíme ze zprávy účetního dvora, tak prostě jednoduše to nedává žádný smysl. Není zde žádné hodnocení dopadu. Tady to jde nebo tady jde především o mladé zemědělce, ale je to mnohem širší. Ten eh, příliš standardizovaný cíl rozhodně nepodporuje obecný cíl usnadnit generační obnovu. Ale pokud opravdu potřebujeme reformu prvního pilíře v rámci SZP. To je věc, kterou už teď dlouhodobě zvažuji, přemýšlím o tom. V tom rámci po Brexitu se musíme uvědomit, že musíme jednat a to sice dramaticky. To neznamená, že bychom měli dramaticky omezit společnou zemědělskou politiku, to je zase něco jiného, pokud hovoříme o objemech, ale ty peníze, které utrácíme, musíme utrácet zodpovědněji a musíme dokázat, jaké jsou důsledky, výsledky. A pokud nemůžeme dokázat, že to přináší výsledky pro zemědělce, kteří vydělávají milion, miliony eur ročně, tak musíme ty peníze nějak přesměrovat. Zajímalo by mě, co k tomu řekne komise. To bude asi poměrně zajímavé. Já bych se rád komise v této chvíli zeptal, zda vidí potřebu udělat skutečně dramatickou změnu ve způsobu, jak druhý a první pilíř eh, společně působí v členských státech, jaká je interakce mezi nimi a jak dát eh, členským státům více prostoru k tomu, jak ovlivnit efektivní využití peněz. Zároveň máme také silnější kritéria, jak eh, ukázat výsledky i předem. To je stejná rovnice, stejná kombinace věcí, o které neustále hovoříme, když hovoříme o rozpočtu EU. Ale pak je zde spousta věcí, které musíme vzít v úvahu zároveň. A nejen jedna věc. To je jeden z problémů, které máme v evropském rozpočtu. My se snažíme, nebo tedy máme tendenci koncentrovat se na jednu věc, vždycky jen na jednu věc a nevereme v úvahu celkový obrázek dostatečně. Pokud jde o mladé zemědělce, ano, mimořádně důležité, ale nelze vyřešit, aniž bychom měli na paměti, na paměti celý ten obrázek, jak se bude dělat společná zemědělská politika po roce 2020, jak budeme používat první pilíř, jak budeme požadovat výsledky a jak budou ty peníze rozumně a co nejlépe vynaloženy. Děkuji. Děkuji, pan kolega Sikierský má slovo, prosím. myslím, že všechny nás napadá jedna otázka. Mám otázku pro pana poslance i pro pana Vojčechovského. Proč? Jaká je příčina? Na toto téma už hovořím dlouhodobě. Co ještě můžeme udělat? Nebo jinak? Jisté preference jsou v současné společné zemědělské politice. Já si myslím, že jsou důležité. V tom případě mladí zemědělci si ale stěžují. Říkají, že jim chybí půda, chybí jim prostředky na investice. Půda se totiž ne vždycky dostane k zemědělcům. A to je celkový problém. Měli jsme zprávu na toto téma, že je zde velká koncentrace půdy, nicméně ta půda není v rukou zemědělců. A potom otázka, zda odpověď je v tom, že příjmy zemědělců jsou o 50 nižší než eh, příjmy jiných skupin, z toho polovinu vytvářejí unijní prostředky, anebo je to problém tedy životní úrovně, jde také o celou infrastrukturu, protože ta infrastruktura je v nových členských státech slabší, ale naštěstí my nové členské státy nemáme tolik problémů pokud jde o zájem mladých lidí přebírat ta hospodářství. A nebo jestli je to problematika, která souvisí eh, s náročností té práce. Je to prostě práce, která se musí provádět každý den, po celý týden. Máme také hledat příčiny ve vnějších podmínkách? Protože k té koncentraci půdy dochází ve všech zemích. Ale jak ten proces probíhá? Vlastně tady se odkláníme od modelu evropského zemědělství, kterým jsme se pišnili. A je záchrana v koncentraci, v koncentraci produkce, abychom zajistili příjmy, ale jestli půjdeme tímto směrem, tak se odkláníme od modelu zemědělství, o kterém jsme před chvílí mluvili. Děkuji. Kolego Flanagan, bitte. Kolego Flanagan, máte slovo. Děkuji vám mnohokrát. To byla velmi zajímavá zpráva a je to velmi důležitá informace pro nás, pokud jde o rozhodování o politice. Myslím, že závěrem je, že vynakládáme mnoho peněz a nevidíme generační obměnu. To je zneklidňující a ještě více v kontextu a e, rozpočtu a jeho plnění v budoucnosti, když e, přijde tlak e, v důsledku odchodu Británie a také budeme muset vydávat více na obranu. Zprávy jako ta to je vynikající, ale nikdo by neměl eh, popravovat eh, jeho posla, protože jejího posla, protože eh, je tady nutno sjednat nápravu největší eh, nebo nejvíce nadějná věc, kterou jsem zaznamenal od eh, prvopočátku, je, že eh, souhlasím s lidmi, například z frakce EPP a tak dále, kteří pravidelně říkají, byť nikoli doma, že ty finance nejsou dobře rozděleny, že putují například k lidem typu anglické královny a to nemůže být oprávněné. Eh, já myslím, že bychom měli věci zjednodušit. Ehm, jde o to, zdali jste tesař nebo kadeřnice nebo v eh, jakékoliv jiné profesi. Když ráno víte, že když půjdete do práce, finance, které vynaložíte na provedení své eh, práce, se nakonec nezmnoží, to znamená, nebudete mít zisk, pak nepřesvědčíte lidi, aby do práce šli. A to tež platí o farmáři starších. Eh, ti také chtějí si vydělat na živobytí a chtějí z toho dobře žít. Eh, a pokud nebudou moci speněžit své produkty, ehm, respektive nebudou také mít dostatečně strukturální podpory a pokud eh, nezastavíme mezinárodní potravinové řetěžce, aby z toho profitovali nejvíce, Eh, tak se nic, eh, tak se nic nezvě, nezmění. Eh, myslím, že v zemědělství působí lidé, kteří by v tom rádi pokračovali, ale nemohou. Něco tedy se musí stát. Ostatně od kdy tato zpráva byla sestavená, došlo již určitým změnám. Předseda zemědělského výboru vám dosvědčí, že jsme pracovali na balíčku Omnibus a snažili jsme se v eh, tom udělat něco pro mladé farmáře, abychom v konečném důsledku jim zajistili eh, lepší ceny za jejich produkty. Zajímal by mě názor komise a také názor ECE, eh, e, protože je nutno pomoci mladým farmářům, eh, aby měli eh, nárok na eh, plných pět let, top-upu. Ale země jako Irsko například se ocitá v situaci, že nemusí pobírat plný top-up po pět let, mohou z toho vystoupit. Zajímalo by mě, eh, eh, jaký je názor komise a také eh, ostatních. Stále ještě tady máme státy, například můj stát, který se snaží jaksi uniknout z vyplácení finančních podpor mladým zemědělcům a stydím se za to Jakmile eh, se dostane na veřejnost poselství vyplývající z této zprávy, tak eh, to bude pro nás špatné. Děkuji. Kolego Salafranca, prosím, máte slovo. <clears throat> Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také účetnímu dvoru za jeho zprávu a, za zprávu, a zpravodajce za zprávu, kterou předložila. Myslím, že v této zprávě máme velmi zajímavou analýzu toho, co v této chvíli znamená společná zemědělská politika Evropské unie, nasměrovaná na jeden velmi zvláštní sektor a sice generační obdovu, obnovu. Čísla, která máme v této zprávě, svědčí o velkém poklesu nejen tedy počtu mladých zemědělců, ale zemědělců vůbec. 10,7 milionů z celkového počtu půl miliardy. A také je zde velmi zajímavá analýza účinnosti těch eh, velkých plateb, které společná zemědělská politika vynakládá na to, aby udržela mladé v zemědělství a na venkově. Účetní dvůr říká, že jsme v tomto úkolu neuspěli, protože musíme to také zasadit do kontextu demografického růstu v Evropské unii. Pokud se podíváte na zelenou knihu o demografickém vývoji EU, tak Evropská unie do roku 2030 ztratí 30 až 40 milionů obyvatel. Je jediným kontinentem, kde k tomu dochází a proto je důležité snažit se sladit cíle společné zemědělské politiky, politické cíle a zároveň dosáhnout toho, že udržíme naše mladé v zemědělství a v tom, jak říkal předseda výboru Agri, v tom modelu, který je důležitý. Jsou zde jisté věci, které se týkají půdy, vody, ovzduší, a to zaručují právě naši zemědělci. Pan Sarvama tady hovořil o potřebě obecného obrazu o tom, jak také zlepšit tento cíl. My mobilizujeme pro tento cíl spoustu peněz. Ale nepřináší to absolutní úspěch podle analýzy účetního dvora. Já si myslím, že prezentace zpravodajky by mohla, tady bych mohl říci, že souhlasím s bodem 4 její analýzy, jak zajistit, že komise a členské státy vylepší systém hodnocení a systém monitorování všech těchto prostředků, které vynakládáme na to, abychom udrželi mladé v zemědělství. Ale není mi jasné, pokud jde o efektivitu těchto nákladů, zda to má tedy být jediný prvek, který bychom měli analyzovat, abychom zjistili, proč tomu tak je. V rámci reformy společné zemědělské politiky si musíme uvědomit, zda tady jsou nějaké mechanismy, abychom zohlednili to, na co upozorňuje účetní dvůr a jak se v tom můžeme zlepšit. Já si myslím, že společná zemědělská politika se od svých počátků velmi vyvinula. Když byla vytvořena římská smlouva, tak vznikla aby zajistila určitou úroveň příjmu našich zemědělců a zásobování evropského trhu. Věci se změnily, SZP se zaměřovala na rovnováhu a na to, co představuje v rozpočtu EU. Včera s předsedou účetního dvora jsme analyzovali cíle a priority pro rok 2018. A v té výroční zprávě tam nemůžeme říci, že by to byly zanedbatelné částky. Kolega Flanagan hovořil o tom, že by se našli zdroje na další priority. My si musíme mezi prioritami vybrat. Já si myslím, že společná zemědělská politika je důležitou prioritou Evropské unie, ale zároveň musíme vzít v úvahu to, že parametry našeho zemědělství se změnily, že se teď dostáváme do složitého kontextu ve světě a musíme sladit potřeby udržitelného rozvoje, toho, že se snažíme zachovat ten evropský model, ale zároveň ty výdaje, které realizujeme, musí být účinné při dosahování těchto cílů. A cílem tedy je zachovat, udržet naše mladé v zemědělství a zdá se, že se nám příliš nedaří. To je můj příspěvek k této rozpravě, která mě připadá opravdu zásadní, protože je mnohem transcendentnější, než jsou mladí zemědělci. Jde tady o rozvoj venkova, což je také zásadní záležitost. A já si myslím, že v tomto kontextu reformy společné zemědělské politiky je důležité zaměřit se na to, jak zachránit, jak můžeme zachránit to nejdůležitější, ale zároveň zavést také nová kritéria, která půjdou cestou větší efektivity a dosahování našich cílů. To jsou tedy poznámky z mé strany, paní předsedkyně, k věci, která, jak říkám, je velmi aktuální ve velmi specifickém okamžiku naší agendy, našeho programu. Děkuji. Děkuji za komisi. Má slovo paní Borižu, Head of Unit přímé platby. Paní předsedkyně, paní Kadenbach, pane Vojcechovský, členové výboru, Dámy a pánové, především vám chci poděkovat za eh, tuto příležitost vyměnit si názory o eh, tomto návrhu pracovního dokumentu o zvláštní zprávě Evropského soudního účetního dvora o mladých farmářů, farmářích. farmářích eh, Komise se domnívá, že e, účinný podpůrný nástroj pro mladé farmáře je nezbytný, tak aby zemědělství zůstalo udržitelným. Je to skutečně stěžejní pro naši politiku. V rámci poslední reformy společné zemědělské politiky e, byla již velká pozornost věnována tomuto tématu. E, rozsah nástrojů pro rozvoj venkova byl rozšířen a tento nový nástroj, to znamená platby mladých mladým farmářům v rámci prvního pilíře eh, byl vlastně poprvé vytvořen. Eh, je to tedy nedávný eh, prvek, byl zaveden v roce 2015, ještě jsme neměli možnost proskoumat jej podrobně, zejména z hlediska generační obměny a obnovy. Myslím, že řada z vás poukázala na to, že generační obnova v zemědělském odvětví je velmi eh, komplikovaný a dlouhodobý proces, který nezávisí pouze eh, na společné zemědělské politice a nelze jej eh, zkoumat odděleně od celkového kontextu a struktury odvětví, ale také ho nelze oddělit od národních legislativ jednotlivých jednotlivých zemí. Důležitým bodem toho je i vše, co souvisí s přístupem k půdě a také s rozhodnutími eh, eh, přesunout eh, vlastnictví půdy starších zemědělců. Jak jsem již předeslala, tento nástroj byl zaveden v rámci poslední reformy společné zemědělské politiky, to znamená, je to vlastně dodatečné eh, navýšení eh, pro mladé zemědělce a je vlastně k dispozici od prvního roku eh, činnosti zemědělce na pět let. Komise opakovaně předkládala Eh, názor, eh, že se nejedná pouze o platby mladých farmářů v prvním pilíři, které bychom měli eh, prověřit. My také poskytujeme prioritní přístup farmářům k prioritním platbám, to znamená subvence, které dostávají mladí farmáři, by měly být proskoumány celkově v rámci prvního, druhého pilíře i v rámci národní politiky v rámci eh, rozvoje venkova tady vidíme, že zvláštní zpráva se zaměřuje také na podporu pro eh, usídlování mladých farmářů, kteří mohou profitovat z celé řady dalších systémů a podpor, jako například transferu e, znalostí, informačních e, aktivit, e, služeb, investic do fyzických aktiv a korporací. A v rámci tedy období 2014 až 2020 se plánuje podpořit asi 177 tisíc mladých farmářů. Samozřejmě efekt této politiky na eh, tu generační obnovu musí být eh, eh, nahlížen dlouhodobě a komplexně. A pro budoucnost bych chtěla upozornit, že Eh, provedeme hluboké posouzení dopadu eh, společné zemědělské politiky na mm, eh, generační obnovu. To provede komise a bude mm, to zveřejněno koncem roku 2017. Jak víte, 29. listopadu komise schválí sdělení o potravinách a zemědělství. Toto sdělení bude věnovat pozornost také generační obnově a nutnosti zavést cílení cílenější a účinnější eh, opatření v tomto ohledu a také eh, se zaměří na legislativu členských států a eh, interakci jednotlivých nástrojů prvního a druhého pilíře a také problematika výkonnosti nebo zkoumání a hodnocení výkonnosti bude obsahem zprávy. Pak ještě několik konkrétních bodů, které zazněly z úst poslanců. Za prvé nutnost nebo nedostatečné posuzování. Pokud je o první pilíř, eh, podpora příjmu je vlastně generalizovaný typ eh, příjmu. Musíme věnovat velkou pozornost zjednodušení a Eh, musíme postupovat v souladu s eh, logikou plateb prvního pilíře, to jsou tedy zjednodušené platby a roční platby. Je zde celá řada příjemců, a sice 7 milionů farmářů ten zvolený přístup nikdy nezamýšlel eh, kontrolovat každého jednotlivého žadatele z hlediska jeho příjmových potřeb, ale spíše eh, zajistit eh, mu podporu tam, kde to pomůže celkové ekonomice zavedení systému, kde bude výběr projektu v rámci prvního pilíře, asi je neproveditelné. Pokud jde o druhý pilíř, opět eh, tady zdůrazňuji nutnost spolupráce členských zemí, které mají tedy eh, prvotní a nezbytné informace k provedení analýzy eh, nástrojů a mm, potřeb v rámci rozvoje venkova Tady eh, je podpora prováděna na základě výběrových kritérií a komise poskytuje podporu, pomoc členských států, ehm, zejména eh, poradního charakteru, ale nutnost eh, posuzování potřebností je ehm, úkolem členských států. Dále padla otázka po omnibusu. Myslím, že tady asi není vhodný prostor eh, se tomu věnovat, ale eh, zaznělo to eh, v otázce pana Flenegana a nyní je ta podpora k dispozici na pět let pro všechny mladé farmáře. Já vám děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám. Já jsem nepochopila, jak chce komise toto změnit. Já jsem také nepochopila, co máme dělat, protože se domníváme, že zpráva účetního dvora je hodně zničující. A nyní je mezi nás poslána šéfka útvaru, která má vlastně do dosavadní postup potvrdit. Takže že my buď to budeme požadovat, aby se dostavil generální ředitel, a nebo budeme pokračovat dál, ale tak toto jednoduše nemůžeme ponechat v tomto stádiu. V této souvislosti to není nic proti vám osobně, ale je to opravdu nefér, aby vy jste tady měla reagovat. A právě proto si myslím, že bychom měli ještě jednou vést debatu s panem generálním ředitelem. Paní Karnbach, já se připojuji k návrhu paní předsedkyně protože já mám strach před dvěma věcmi. Za prvé mám dojem, že zůstane vyset ve vzduchu, že peníze k ničemu nevedou a že tyto peníze nebudeme v budoucnosti moci vydávat. A buď to je to na třeno na bílo nebo na černo, ale na druhé straně nemůžeme se chovat tak, jako když je všechno v pořádku. Já jsem přesvědčena o tom, že cílem SZP musí být v budoucnosti výroba kvalitních potravin, potravin eh, v Evropě, ale zemědělci musí být správně placeni. My chceme také eh, zachovat hospodářskou soutěž. Ovšem na druhé straně musíme vydávat veškeré prostředky správně a řádně, ale tento dojem nyní nemáme. V pondělí přijde mezi nás komisař Hogan a my o, ně, o s ním o těchto záležitostech můžeme ještě ještě diskutovat. Závěrem ještě pan Vojčechovský, prosím, máte slovo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám všem eh, poslancům za diskusi, děkuji eh, všem řečníkům, kteří se vyjádřili. jedna otázka zde padla a to je otázka a problém evaluace. Dnes odpoledne představím e, další zprávu o programování e, programu pro rozvoj venkova. Je tam čtyři L eh, v angličtině, tedy příliš dlouhý, příliš eh, těžkopádný a příliš pozdě. Možná to je to nejdůležitější. Dnes zahajujeme diskusi o budoucí SZP, ale zatím jsme nevyhodnotili minulou SZP. A dnes odpoledne budeme prezentovat tuto zprávu. V roce 2017 pouze 10 procent eh, z tohoto programu bylo eh, vydáno, vynaloženo. Eh, v minulém období to bylo 17 My plánujeme budoucnost, ale zatím jsme nevyhodnotili minulou implementaci programu. A pokud se týče překážek, paní Kadenbach se k tomu vyjádřila. Hlavní překážka je přístup k půdě. Také byla, byl proveden průzkum názoru mezi mladými zemědělci a tady se ukázalo, že největší překážkou je přístup k půdě. A prosím vás, abyste si nevykládali naši eh, zprávu tak, že chceme snížit eh, pomoc pro zemědělství. Ano, evropské zemědělství potřebuje pomoc a podporu, ale tato podpora musí být lépe zacílena, aby dosahovala skutečných úspěchů. Problém mladých zemědělců, to je problém nejenom finančních dotací a podpory. Je to jsou tady ještě další souvislosti. Je to velice komplexní otázka. Není to pouze otázka finanční podpory. Ještě jedna věta na závěr. Dámy a pánové, v zemědělství potřebujeme dlouhodobé vize ne na sedm let dopředu, ale na 27 let dopředu. Kolik farem budeme potřebovat a budeme mít v roce 2040 a 50, jak velké tyto společnosti budou. To je také politická volba, ale my bychom měli e, společnou zemědělskou politiku plánovat skutečně dlouhodobě, nejenom na sedm let. Děkuji vám za možnost seznámit vás s naší zprávou. Paní Ajala. ještě závěrem krátce. Děkuji. Chci navázat na to, co zde právě říkal pan Vojčechovský. Udělal účetní dvůr studii, podrobnou studii toho, že tady říkáte, že v každém regionu je problém vlastnictví půdy. Řídí se to pravidly, která vyplývají z nějaké historie. Nejde jenom o peníze. Aby mladý zemědělec získal půdu, tak to závisí na zákonech. Je to velmi složité, komplexní, tak mě by zajímalo, zda účetní dvůr vzal v úvahu veškerou tu složitost předávání vlastnictví půdy. V Evropě, nejen v členských státech, ale i v jednotlivých regionech. Není to totiž všude stejné. No, this, this, this question... Ne. Promiň. Ne, tato otázka není pro audit, protože vnitrostátní legislativa to vůbec nebylo auditováno v průběhu našeho auditu, ale plně souhlasím s tím, že je to velmi důležitá otázka. Přístup k půdě. Můžu říct, že to není informace tedy z auditu, ale například v mé zemi Polsku, když se naposledy změnila legislativa, tak byl zaveden limit pro možnost eh, kupovat si půdu ze strany lidí, kteří nejsou zemědělci. Je tam tedy preference pro zemědělce, ale to je jenom eh, příklad řešení. To je otázka, kterou jsme neauditovali, protože vnitrostátní legislativa to není věc, kterou se zabýváme. Děkuji. Děkuji takže se ptám paní Karnbach, jestli chtěla ještě hovořit, tak jsme dospěli na závěr dnešního zasedání. Děkuji vám za účast, za vaše příspěvky a prosím vás, abyste opravdu potichu opustili sál, neboť se bude ještě konat schůze koordinátorů.